proti, zdrželi se za přijat. 32 DV pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit DV 32. Zahajuji hlasování. Končím. Je jasně přijat. Tak se dostáváme ke kompromisu 39 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se přijat. 268 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se přijat. 929 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 15 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 43 pro, proti, strželi se, přijat. Bač 3 ve dvou částech. První část pro, proti, strželi se, zamítnuta. Takže teď se dostáváme 200, nebo teď budeme hlasovat o druhé části, nebo 279, tak pro, proti, strželi se, přijat. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Bač 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme k úvodnímu stanovením. čtyři pro, proti, zdrželi se přijat. pět pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Takže úvodní ustanovení pět. Zahajuji hlasování, končím a byl přijat. šest pro, proti, zdrželi se přijat. sedm pro, proti, zdrželi se zamítnut. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se. O, ověříme 14. pan, paní Post. Zahajuji hlasování. Končím. Byl, byl přijat. 229 ku 27 hlasům. dostáváme se k 913 pro, proti. Strželi se. 80 výboru se neúčastní hlasování, takže musíme ověřit. 9.13. Zahajuji hlasování. Končím. 48 k 7, takže byl přijat. Teď se dostáváme k INTA 3 pro, proti, zdrželi se přijat. INTA 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Citace. Inta 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 3 pro, proti, zdrželi se přijat. No a tím se dostáváme ke konečnému hlasování o takto pozměněném celém textu. Zahajuji hlasování. Končím a byla zpráva přijata 42 hlasy ku třem. We come to item... A teď přecházíme k bodu číslo 9. Eh, ustanovení rámce pro screening eh, přímých zahraničních investic do Evropské unie. A zpravoda je Jeffrey von Orden. Eh, řekl rád něco tomu? Dobrá, paní Anike by ráda něco. já řekla, prosím, děkuji. Děkuji, jenom pár poznámek, které se týkají hlasovacího seznamu PP. Mm, eh, mm, protože jsou tady změny na poslední chvíli ve stanoviscích některých politických skupin, tak kompromis 5 prosím, eh, hlas, ne, hlasování ne a pozměňovací návrh 103 eh, jsme hlasovali ne. Proti. Minus znamenko, děkuji, to bylo vše. Dobrá, děkuji. Ještě jsou další poznámky? Ještě další hlasovací seznamy by měly být pozměněny. Dobrá, takže navrhuji, abychom pokračovali. Kompromis 3. Pro. Proti. Drželi se. Přijeto. A teď Už můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu číslo 7. Dobře. Pro? Proti? Drželi se? E, zamítnuto. A teď 62. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 151. Pan Buchner. Buchner e, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmdesát dva? Je to tak? Pan Rektuson pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 85. Castaldo. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 87 pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že bylo přijato, ano. Ověříme 87. Zahoji hlasování. Ukončuji. Bylo to těsně přijato. 88. Pro, proti, strželi se. No, Musíme věřit 88. Zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. Teď máme 90, Schaffhauser. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93, 94, pro Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A teď můžeme pokračovat. 101. Schaffhauser pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 ověříme. Pane předsedo, kompromis 5 nebyl už nebyl přijat? Ne, dobrá, mluvám se. Takže 103. Ukončí hlasování. Byl přijat. 104 nebo 102. Aha, to odpadá. Takže teď eh, přecházíme k 102 Lalonde Riky. Pro? Proti zdrželi se. Bylo přijato. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se. Přijat. Sto třicet jedna pro, proti, e, zdrželi se, přijat. 142 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 143 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 146 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 147 pro, proti, zdrželi se přijat. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 150 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 150. Ukončuji hlasování. Byl přijat. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 152 pro, proti, zdrželi se, přijat. 153 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 156 byl stažen a teď 6 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 164, 165 pro, proti, zdrželi se Přijat. 8. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 168. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 173, 175, 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 180 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 182 pro, proti, zdrželi se, přijat. 183 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tak ne, teď, a teď máme 186. Pán Šafauze pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijat. 188 pro, proti, zdrželi se přijat. 190 pro, proti, zdrželi se přijat. 193 pro, proti, zdrželi se přijat. 194 pro, proti, zdrželi se přijat. 195 pro, proti, e, zdrželi se. Ověříme. 195 ověříme, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. A teď 169. Sto šedesát devět Schaffhauser E, e, e, pro, proti, zdrželi se zamítno. 189 pro, proti, zdrželi se 199 pro, proti, zdrželi se přijato. 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se přijato. 202 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se přijato. 204. Tak ověříme 203. Pan Buchner. Ukončuji hlasování. To bylo zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, přijato. 205? Takže teď 13 pro, proti, zdrželi se. Ověříme tento. 13 ověříme, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to jasně přijato. 14 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 21. Ukončuji, zahajuji a ukončuji hlasování, bylo to jasně zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 24. Petrle. Zahajuji hlasování, ukončuji. 32, 30 29. 27 pro, Proti? Zdrželi se. Musíme ověřit opět Petrlého. zahají hlasování. Petrle byl prověřen. Ověřen a to je velice pozitivní. 29. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicítka. Pro, proti, zdrželi se, Musíme opět ověřit. Třicítku. Ověřujeme teď pana Adaktusona. Zahajuji hlasování, ukončuji. Zamítnu to jedním hlasem. Je to Lás? Ne. Říkejte mu. Byl prověřen. 31. Pan Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna. Pro. Aha, e, nepřijali jsme 30, 34, teď ověřujeme pana Epi, Epitideso. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro. Tak ne, odpadá. Ne, 39 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 39. Končuji hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, eh, osm Schaffhauser, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 47, pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 51. Po třetí, eh, co tady ověřujeme, prověřujeme Larsa Petrleho. Končí hlasování. 42 eh, 16. Eh, stále oblíbenější je s každým novým hlasováním, kolega Petrle. 52. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, věříme, věříme 50. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 54. Pro, proti, zdrželo se, e, zamítnuto 55. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 57. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak 63. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. 68 Schaffhauser pro proti, zdrželi se zamítnuto. 70, 71 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 2 pro proti, zdrželi se při, zamítnuto. A teď 72. Pro, proti, Zdrželi se. Musíme ověřit tento návrh. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Schaffhauser. Pro proti zdrželi se zamítnuto. Ověříme 73. Tak, 74 pro proti zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 75. -ku. Ukončuji. Zamítnuto. To bylo zřejmé, můžete to odsud vidět. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A přejdeme k elektronickému hlasování o návrhu stanoviska. E, zahajuji hlasování. Všichni hlasují 49 ku 5 přijato. A Teď přecházíme k závěru rámcové dohody eh, s eh, členskými státy mm, a Ukázali jsme o tom včera odpoledne. Zpravodaj je pan eh, Mon. Chce k tomu něco dodat? Můžeme přímo přejít hlasování. It's only one vote, yeah? Jenom jedno hlasování je to, prosím. Zahajuji hlasování.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 35, 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 37, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl přijato. 38 přijato, nebo co jste nepočítali vy? Přijato. 39, kdo je pro?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 Budeme muset ověřit 48. pan Tenok. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 49 Epitideos. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti,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 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. Ověříme sedmnáctku. Charles Tenok. Je to přijato 37 ku 22. 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 Končím hlasování. 54 ku dvěma. Blahopřeji zpravodaje. Item number 12. Bod číslo 12. Protokol k dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Spravodajem je pan Radoš. Chce zpravodaj k tomu něco říci? On tady není. Dobře. Takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Elektronické hlasování je nyní zahájeno. We can close it. Končím hlasování. 51 ku 3 je to přijato. Poslední hlasování. Bod číslo 13, rámcová dohoda mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU. Paní Saifi, zpravodajka, chce nám k tomu něco říci. Ne, to je škoda. Takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. a je to ukončeno, je to přijato 57 ku 3. Děkuji, kolegové. Tím jsme prošli veškeré hlasování. Trvalo nám to kratší dobu, než jsme čekali, ale norská ministrině zahraničí už je na cestě. Bylo by dobré, kdyby tady někteří z vás zůstali, byl by to příjemný signál.

Right, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, je přesně 10 hodin. Je mi velkým potěšením a ctí, mm, že mohu eh, přivítat paní Ine Eriksson Soraide, ministrině zahraničí Norska. Vítám ji na našem eh, zasedání. Vím, že váš předchůdce byl už na tomto výboru. A je vždycky potěšením moci zorganizovat výměru názorů se zástupci eh, norské vlády, která je eh, aktivní v tolika globálních a regionálních aspektech. Nemusím vám, myslím, mnoho toho říkat o naší úzké eh, bilaterální spolupráci. Myslím si, že sotva existuje nějaká země v Evropě, ke které máme tak blízko jako k našim přátelům v Norsku eh, z CFSE a CSDP. Spolupráce se přešlo ke spolupráci v oblasti energie a ke globálním a regionálním otázkám, jako je migrace, udržitelný vývoj a klimatické změny a také otázka zahraniční politiky. Norsko vždycky propojovalo eh, pozice Evropské unie například eh, s pozicemi eh, k Rusku. Dnes máme celou řadu otázek, které můžeme prodiskutovat. Myslím si, že kolegové se velmi budou zajímat o to, jak Norsko chce pokračovat ve své aktivní roli v arktické politice. Všichni víme, že geopolitický Geopolitická váha arktické oblasti eh, stále roste. Také bychom rádi slyšeli něco o spolupráci eh, Norska eh, v geografické oblasti, která obklopuje Evropskou unii, například Západní Balkán, mírový proces v Blízkém východě nebo třeba v Severní Afrika a podobně. Takže, paní ministrině Sorajde, máte slovo, je mi velkým potěšením, že jste mezi námi. Děkuji a děkuji vám velmi za pozvání Eh, v této místnosti už jsem párkrát byla v minulosti, ale eh, tenkrát jsem byla v publiku a naslouchal jsem, kteří tady mluvili a e, když jsem e, byla také ve výboru pro obranu a zahraniční záležitosti, tak jsme e, pravidelně navštěvovali Evropský parlament. A jak se správně vyzvehl od roku 1994, kdy jsme členy, jsme se vlastně stali jednou z, nej, jednou z nejintegrovanějších zemí, které nejsou a také, díky to, také to bylo díky této dohodě. Myslím si, že jsme jedinou zemí, která vlastně odmítla dvakrát členství Eh, v roce 72 a pak v roce 94, ale musím říct, že jsme nikdy neodmítali spolupráci s Evropou, takže jsme úzce propojeni, co se týče hodnot, ale také eh, co se týče eh, geografických záležitostí. A naše bezpečnost a naše prosperita jsou velice vzájemně propojeny. Evropské výzvy vidíme zcela jasně, jsou zároveň norskými výzvami a opačně. Naše nová vládní platforma to vlastně hezky zhrnuje. Eh, říká, že eh, norská zahraniční politika začíná v Evropě. A eh, mý kolegové a já jsme často navštěvujeme Brusel a někdy i několikrát do měsíce. A příkladem naší velmi úzké spolupráce je, zatímco tady sedíme a hovoříme, máme 20 státních tajemníků z norské vlády, kteří se pohybují někde jinde v této budově a kteří se účastní různých jiných zasedání Evropského parlamentu a ano, tajemníci státní.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 Dovolte mi, abych um, udělala pár poznámek k tomu, proč dnes právě přijíždím. V posledních desetiletích eh, Norska a partneři v mezinárodním společenství investovali eh, velké úsilí a zdroje do toho, aby napomohli udržet trvalý eh, mír ve Blízkém východě. A po oslovské, oslovské dohodě 93 jsme byli takovým styčným výborem, všichni ho znáte, a z, také jsme provázeli tento výbor od roku 90 1993. A velmi se spoleháme na úzkou spolupráci jak s regionálními aktéry, ale také s Evropskou unii. A proto si myslím, že je skvělé, eh, eh, že Federica Mogherini eh, bude hostitelkou na tomto jarním zasedání. Takže eh, to bude setkání později dnes odpoledne a účelem toho setkání je dohodnout se na některých strategických záležitostech, které dále posílí eh, palestinské instituce a zároveň eh, posílí ekonomický vývoj také vlastně Gazy, kde situace teď je dost chmurná. A zase doufáme naopak, že toto pomůže připravit půdu pro eh, eh, započetí politických jednání. Nebyly tady přímé rozhovory už po téměř čtyři roky a musíme znovu začít s těmito rozhovory, eh, ale také musíme položit základy pro to, aby bylo možné tyto rozhovory vést. Když jsme se setkali na mimořádném setkání, tak to bylo v lednu tady v Bruselu, ale vlastně to bylo první zasedání mezi Izraelem a Palestinou od prohlášení nadšenic, ale úroveň účastí, míra účasti a takhle konstruktivní atmosféra, eh, kterou, kterou tady eh, máme v tomto procesu, ukazuje, ukazuje, že je to velice relevantní mechanismus. A je to vlastně pár mechanismů, které teď máme po ruce, abychom zajistili to, že jednotliví dárci a strany eh, v mezinárodním společenství mají stejná stanoviska. Naším cílem je dosáhnout dvě, řešení dvou států. Hlavním účelem eh, je vytvořit, eh, zaznamenat pokrok, mm, posílit ekonomický vývoj a posílit eh, palestinské úřady, podpořit palestinské úřady. HLC je jedinou mezinárodním fórem, kde obě strany se účastní a kde se vede dialog také s dárci a s mezinárodními společenstvím. A tento týden Eh, syrský konflikt vstoupil do osmého roku trvání a hrozivá situace v východní Gutě je samozřejmě něco, co nám všem připomíná, že tato válka zdaleka ještě neskončila. A jak eh, Všichni víme, eh, Rada bezpečnosti musí eh, pracovat eh, na humanitární pomoci a tady musíme skutečně dodat humanitární pomoc a musíme být schopni ochránit civilní obyvatelstvo. Když ISIS bylo poraženo vojensky a ISIS bylo vojensky poraženo, podíváme, když se podíváme, došlo další eskalace v posledních měsících a zvláště se eh, v severozápadních částech eh, Syrie. Eh, mezinárodní situace, ta situace je velice něco, co nám leží na srdci. Situace v Idlibu a v Frinu jsou, je hrozná a po turecké ofenzívě jsou nevypočitatelné podmínky, je tam nejistá situace. Jak všichni víme, humanitární potřeby jsou obrovské. 13,5 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc uvnitř Syrie a 5,5 milionů milionů uprchlo byli uprchlíci za posledních 8 let. Norsko poskytlo téměř miliardu eur e, no, e, na syrské krize e, a na Londýnské konferenci v roce 2016 jsme se zavázali jednomu milionu euro pro humanitární pomoci na následující čtyři roky. Takže v roce 2018 jenom poskytneme zhruba 225 milionů eur do Sýrie a sousedních zemí. Eh, naší prioritou je humanitární pomoc a eh, vzdělávání. A eh, zvláštně chceme toto poskytnout dívkám, ženám. Velmi silně podporujeme zprostředkovatelský postup proces z OSN a Jde také, nechceme dávat investice do rekonstrukce Syrie, pokud nezaznamenáme skutečně stabilní proces. Severoafrická pomoc tady Ehm, jsme zanechali velmi silnou norskou stopu v, to, to, v tomto regionu. Ehm, spolupracujeme velice úzce, dokonce už i s Tuniskem, ehm, s Mali. A v posledním měsíci jsme otevřeli velvyslanectví v Bamako. Současná situace v Libii a Mali Eh, má destabilizující dopad na region jako takový. Eh, nebezpečná situace v Severní Africe eh, byla také, to je také dost důležitá věc pro evropskou bezpečnost. Je tady velký extremismus, násilí, obchodování s lidmi a e, to všechno e, destabilizuje situaci. E, mír je klíčový pro trvalý vývoj, investice do soukromého sektoru a také vytváření pracovních příležitostí. To je velmi důležitý faktor v mnoha těchto zemích tohoto regionu. Budeme podporovat G5, budeme vytvářet další kapacity v oblasti humanitární pomoci a právního státu, budeme pokračovat v naší angažovanosti, budeme pokračovat v v také také naše vojenské pomoci. Toto tady bude i velká, široká evropská účast a velmi oceňujeme vůči roli, kterou má Evropská unie v tomto eh, regionu. Krize a konflikty eh, před branami Evropy eh, zvyšují, zesilují migrační toky do Evropy a mm, my eh, jsme velkou součástí celé té odezvy evropské na migraci mimo rámec šengenské spolupráce. Je to teď společným zájmem, abychom našli trvalá řešení. A měli bychom zajistit to, že budou dodržována mezinárodní normy a pravidla, to je naším společným závazkem a proto tady máme globální kompakt. Migrace zůstává to naší prioritou. Rovněž vítáme Eh, společnou mm, eh, task force mm, EU-OSN. Jde o to, aby byli ochráněni migranti, aby bylo mm, urychlen návrat jejich do eh, zemí původu a aby byla, byli nadále ochráněni v mezinárodní řídku. Musíme najít nějaké cesty, jak uspořádat situaci v Libii. Podporujeme práci. Je tady Trust Fund evropský a tento, tyto projekty Svěřeneckého fondu EU. Tady máme prioritizovaný systém. Jde o ty nejzranitelnější skupiny uprchlíků postupů a jde o zajištění toho, aby, to aby byla dodržována lidská práva, aby to bylo v souladu s eh, pravidly e SN. To je předpokladem pro naše financování. Norsko eh, navrhlo eh, přemístit v roce 2008 2200 trpolíků, 300 z nich bude evakuováno z Libie a toto uděláme také v blízké spolupráci, v spolupráci v UNHCR. Takže teď západní Balkán. Migrační krize z roku 2015 jasně vedla k tomu, že se odhalily slabiny institucionálně na západním Balkánu. E, tam stojí tváří tvář závažným ekonomickým a sociálním výzvám, ale to nám také ukazuje, jak jsme velice propojeni. Stabilita a prosperita na západním Balkáně je důležitá pro Evropu zvýšený výskyt etnického napětí a politické krize. Eh, to by mohlo mít eh, takový spillover efekt v Evropě. Eh, region si zasluhuje velice silný evropský závazek. A nedávný strategický dokument komise je, je důležitý a dobře načasovaný a Norsko sdílí priority zakotvené v tomto dokumentu. Velmi si cením role Evropského parlamentu, důležité role eh, v, na západním Balkáně a eh, hlavně eh, pokrok těchto zemí, to tady je zpráva o pokroku těchto zemí a ten si s velkým zájmem jistě přečteme i mimo tento výbor. Můj kolega z Kosova tady bude později on odpoledne nebo dopoledne a budete mít příležitost diskutovat s ním o vztazích EU a Kosovo. Evropská integrace západního Balkánu je klíčová jak pro region, region samotný, tak pro budoucí bezpečnost a prosperitu eh, celé Evropy. A Norsko eh, eh, hraje aktivní, podpůrnou roli. V roce 2018 jsme se rozhodli zvojnásobit náš, náš program bilaterální. Pro, je to 33 milionů eur, které mají do tohoto regionu. A právní stát, bezpečnost a migrace, smíření, sociálně ekonomický vývoj, to jsou prioritní oblasti. Rovněž podporujeme investice do infrastrukturálních projektů. Ehm, ehm, je tady tedy rámec pro eh, eh, eh, západní Balkán. Ještě se, mm, jsou další priority, tedy já si myslím, že tady je prostor pro další spolupráci s mm, Evropskou unii do budoucna. Takže teď udělám veliký skok ze západního Balkánu do arktického regionu. Arktický region je s velkou součástí naší země, eh, skoro 10 eh, norského obyvatelstva. Tady lidé žijí, eh, tady začínají podnikat, zakládají si rodiny a mnoho lidí má, my si myslí, že arktická oblast je nějaká ledová oblast, ale lidé tady žijí. Arktický prostor je eh, aspektem, který eh, se zabývá celá Evropa, svět se mění velice rychle, arktický prostor se mění ještě rychleji a zvláště klimatické změny jsou eh, něčím, co nám dělá veliké starosti. Abychom udrželi správnou rovnováhu mezi využitím a konzervací zdrojů, tak je nutná a klíčová vědecká spolupráce. Vidíme, že tady je velice cený příspěvek evropských vědců, který vede k lepšímu porozumění situace v arktickém prostoru. Region je, je tady mír, stabilita a existuje mezinárodní spolupráce a chceme se postarat o to, aby to tak i zůstalo. Dodržování eh, mezinárodního práva, eh, to je klíčová věc eh, a je to takovou mm, normou v tomto regionu. Arktická rada spolupráce s Palckým mořem a severní dimenze, toto i nadále má být otevřeným kanálem pro další komunikaci. Rada Arktická je klíčovým grémiem Eh, pro to, abychom se mohli zabývat těmito otázkami. A eh, tady máme podporu z Norska, i nadále to budeme eh, posilovat. Máme tady pozorovatele v této radě stále. Víme, že Evropský parlament ukázal veliký zájem o tuto oblast v posledních letech a práce vašeho výboru mm, Tady, se, tady, to, tady je to zakotveno také v usnesení, eh, které bylo přijato minulý rok. Eh, je tady fórum pro arktických aktérů, to je taková základna pro naší práci. Eh, sdílíme na severu hranici s Ruskou federací. Pro nás Rusko je jak globálním aktérem, ale zároveň je to náš soused. Jako sousedé mm, Eh, tady máme bilaterální spolupráci v praktických otázkách vzájemného zájmu. A eh, je eh, to mm, celá, celý seznam nebo dlouhá velká škála spoluprací. Nejdůležitější oblastí naší spolupráce je rybolov, včetně udržitelného řízení, řízení různých jsou to přeshraničí kontakty people to people, to je velice důležitá součást života na severu a zároveň eh, se chceme dodržet naše hodnoty, ehm, zachovat je a děláme to společně. Ehm, eh, jsou tady autoritářské tendence eh, v Rusku, které nám leží na srdce, zvláště co se týče občanských, občanské společnosti a lidských práv. Ehm, tyto obavy jsme vyjádřili jak bilaterálně, ale také v rámci multilaterálních organizací. Mluvila jsem s Borisem Johnsonem v pátek a vyjádřil podporu a solidaritu po útocích Salisbury. Chceme motivovat Rusko k tomu, aby reagovalo na Um, otázky, které přicházejí z Velké Británie. Jde také o porušování mezinárodního práva v Ukrajině. Jsme sjednoceni s našimi partnery a spojenci. Naše restriktivní opatření jsou naprosto v souladu s těmi, která uh, přišla z Evropské unie. Balíček regionální podpory pro Ukrajinu je to asi 20 milionů uh, eur uh, ročně a ještě navíc podporujeme ukrajinské úsilí o reformách. Um, tady poskytujeme dost zásadní humanitární podporu. A budeme i nadál ale toto podporovat jak bilaterálně, tak um, ekonomicky. Ještě pár slov k Brexitu. Brexit nezmění norské vztahy s EU a toto opakují velice často i v Norsku, abych eh, se, mm, se postarala o to, aby to všichni uvědomí. Eh, naše vztahy eh, zůstávají stejné jako byly dřív. Oceňujeme práci Evropského parlamentu, který tady, tady jde o dohody IEA a vaše role Brexitu je samozřejmě významná. Chceme i nadále si udržet úzké kontakty a klíčem pro vztahy mezi EU a Norskem je dohoda EA. Ehm, to nám umožňuje přístup ehm, k jednotnému trhu a e, ke stejnému regulačnímu rámci, jako ho mají členské státy EU. I nadále to ehm, poskytuje stabilní rámec pro vztahy EU s členskými státy EU. E máme tady granty, proto bylo možné přijít s naším příspěvkem evropské integraci a podařilo se nám snížit nerovnost činnosti v členských státech EU přispíváme a spolupracujeme. A toto znamená, že my spolu s ostatními státy EN nejsme jenom běžnými třetím státem, ale Brexit e, něco změní. To je právní rámec naší ekonomické spolupráce se Velkou Británií dohoda, která byla e, od včera e, uzavřena, je pozitivním vývojem a nový rámec pro budoucí vztahy je na nejvíc důležitý pro Evropskou unii, pro Velkou Británii a pro Norsko taky. A poslední bod ten se přímo vztahuje eh, ke každodenní práci výboru. Eh, společná eh, politika zahraniční a bezpečnostní. Vrzen Tusk zúraznil, že Evropská unie a Velká Británie stojí před stejnými bezpečnostními hrozbami a globální nejistotou a proto to vyžaduje neustálou spolupráci v obraně a zahraniční politice. Tato spolupráce musí zahrnovat Norsko a členské státy EU. Evropská unie má politiku bezpečnostní, tak chce, budeme přát úzké spolupra- eh, konzultace s zeměmi, které smýšlejí podobně, jako je ta naše. Vítáme skutečnost, že Evropská unie chce zvýšit eh, své eh, kapacity tak, aby, se, aby dostála výzvám. Toto posílí evropské, evropskou bezpečnost a také norskou. A je v zájmu Norska, aby spolupracovalo úzce s Evropskou unii a s členskými státy EU na tomto poli. A v tomto duchu je klíčové, abychom našli dobrou dělbu práce mezi EU a NATO. A mohu říct, radost, protože jsem čtyři roky pracovala jako ministrině obrany spolupráce. Teď mezi EU a NATO je lepší, než byla kdykoliv předtím a myslím si, že to je velice pozitivní vývoj. Takže závěrem přejeme si úzko, hluboké vztahy s Evropskou unii. My, Norsko a EU, budeme i nadále eh, se snažit dostat výzvám eh, ve světě a v našem eh, bezprostředním sousedství budeme nejbližšími partnery a sousedy. Děkuji. Děkuji, paní ministrině, za vaše slova. Teď máme čas na diskuzi. Máme více než půl hodiny. Dovolte, abych vám na úvod řekl, že dnes dopoledne rozšířené předsednictvo výboru AFET rozhodlo, že cestujeme do vaší krásné země na společnou misi AFET a podvýboru pro bezpečnost a obranu v srpnu navštívíme Oslo a potom pojedeme dále na sever. Hlavním aspektem samozřejmě bude naše bezpečnostní spolupráce. Všichni kolegové v této místnosti, kteří se zabývají Brexitem, myslím, že většina z nás se současné době zabývá Brexitem, Nedokážete si představit, jak často používáme slovo norský model, kterým se Britové bohužel nechtějí řídit. Ovšem je to spravedlivé rozhodnutí. Je tady spousta věcí, na které určitě budou chtít kolegové navázat. Nejdříve Michel Galler z EPP. Děkuji, vítejte v našem výboru. Kdybych nevěděl, že Norsko není v EU, tak kdybych jen poslouchal, váš projev, eh, tak eh, bychom z toho měli pocit, eh, že jste lepší člen než mnozí, kteří jsou opravdu uvnitř. Pokud je o Brexit, tak se zdá, že Norsko si je vědomo toho, že jste součástí evropského hospodářského prostoru a že určitě nechcete se dostat do situace, kdy se z Británií bude zacházet lépe než s vámi. Pokud jde o severskou oblast, o Arktidu, o spolupráci s Ruskem, když srovnáte spolupráci v Arktické radě dnes nebo před rokem dvěma, máte pocit, že Rusko by rádo využilo Arktickou radu k tomu, aby to fungovalo jako obvykle, nebo vyvíjí v této oblasti váhavější nebo agresivnější postoj? Jak eh, se díváte na vojenskou přítomnost v této oblasti? Všichni samozřejmě mají právo být na Špicberkách z vědeckých důvodů. Máte pocit, že je to opravdu jen vědecký výzkum, kterému se tam věnují? A nebo tam provádějí nějakou zpravodajskou činnost na tomto území? Pokud jde o bilaterální vztahy, před dvěma lety, myslím, z ruské strany přijeli na kole uprchlíci do Norska. Máte nějakou dohodu s ruskou stranou, abyste zabránili takovýmto nepřátelským věcem do budoucna? A nebo budete dávat pozor, aby se to nezopakovalo? Děkuji. Chcete odpovědět eh, na tuto otázku, nebo jich schromáždíme několik? Několik. Dobře, takže Frakce SD, pan kolega Kán. Děkuji, pane předsedo. Zdravím tady paní ministrině, já jsem strávil, když jsem byl mladší ve vaší krásné zemi delší dobu. Žil jsem tam. Měla jste nějakou konverzaci s naším ministrem zahraničí ohledně Brexitu. Podle mě je to katastrofální rozhodnutí, ale bohužel musíme uznat výsledky referenda. Jak se díváte na to, že by se Británie stala součástí evropského hospodářského prostoru? Myslíte si, že je to eh, dobrý model? Diskutovali jste o tom s ministrem zahraničí? Pokud jde o ministra spravedlnosti, o ministerstvo spravedlnosti, myslím, že jste spolu hovořili o celkové politice. Já bych rád navázal na ty útoky Brekvika v Norsku. Jak to ovlivnilo norskou společnost? Jaké kroky následovaly? A konečně mnoho norů se mnou eh, hovoří o, o jakém, prosím vás, o jakém zákonu to hovoříte? Prosím tě, pomalej a cousin marriages a e, sňatky bratranců sestřenic. Ano. To je zjevně velké téma v Norsku. Hodně lidí se mnou o tom hovořilo. Přijímá vaše vláda nějaké rozhodnutí ohledně snědků bratranců a sestřenic? Děkuji. Anna Fotiga. To je šéfka podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji. Vítejte v Evropském parlamentu na tomto zasedání výboru AFET. My si velmi dobře uvědomujeme roli Norska ve spolupráci s Evropskou unii i na police SDP. My velmi často máme jako hosta norského zástupce, jsme v neustálém kontaktu. Já bych ráda poděkovala Norsku za jeho spolupráci s námi v celé řadě oblastí. Myslím si, že v současných debatách o spolupráci mezi EU a NATO v oblasti bezpečnosti a obrany jsou také velmi důležité ty názory a body, o kterých hovořilo Norsko, především po varšavském samitu. Má otázka ohledně arktické oblasti už zde byla položena, položili Michael, Michal a Ráda bych ji ale trochu ještě rozšířila. Ráda bych se zeptala na militarizaci nejen Arktidy, ale když se i podíváme trochu dále na jich, tak je to Kaliningrad. Kde vlastně klesají naše naděje mírové řešení pro pobaltskou oblast. Zažili jsme také tu násilnou anexi Krymu, po které následovala další militarizace, dále se to rozšiřuje na východ. Potom zde máme Blízký východ. Jaké jsou podle vás šance uplatnit rezoluci OSN 2401 a zavedení rychlého příměří v Sýrii. Uznáváme samozřejmě vaši pozitivní a podstatnou roli v mírovém procesu na Blízkém východě. Ráda bych se zeptala také na výchovný aspekt v Palestíně, na to, že je nutno podívat se na vzdělávací a školní osnovy palestinské autonomie, aby se zabránilo radikalizaci mladých. Děkuji, ano. A teď za zelené paní Valero. Děkuji. Ráda bych hovořila švédsky se svou norskou kolegyní. Nepotřebujete tlumočení. Já tedy bych měla otázku také k Arktidě, k tomuto regionu. Důsledky eh, klimatických změn. Víme, že to jsou závažné důsledky pro nás na severu a možná i pro jiné části. A obě víme, že současně tam jde také tedy o zásoby ropy eh, v Norsku a je a víme, že tedy je to nebezpečné těžit ropu na Arktidu. Byl vydán dokonce rozsudek soudní v lednu k tomuto a vláda mm, se musí bránit proti organizacím, které tedy postupují nezákonně. Jak vypadá ta situace teď? Jsou jsou tedy, eh, sobě existuje nějaká norská studie, která eh, uvádí, že mnoho norů eh, začíná také šíkat, že by ropa spíše tedy měla zůstat podzemní a tedy otázka je, do jaké míry to pokročilo s, s tím projektem, z toho mm, té, té těžby a to potom také, jaké to může mít důsledky Víme, že existují eh, takové technologie, které ohrožují. Viděli jsme, co se v poslední době, v posledních dnech eh, děje v EU a v členských státech které k určitým věcem mlčí, ale musíme eh, přemýšlet také o tom, že jde o kandidátskou zemi a že to má tedy důsledky na mnohé členské státy ale nehájíme tedy to, co Turecko konkrétně dělá, některé ty kroky. Norsko má možná volnější ruku tady v tomto a možná se může vyjadřovat jasněji eh, než a, a říci otevřeněji věci než my jako členské státy Evropské unie. Takže co se týká vztahu k Turecku, to, bych tedy, to by mě tedy zajímalo. Děkuji, paní Valero. Máme ještě dva další řečníky náš bývalý předseda eh, výboru AFED, pan Elmar Brock z Německa. Děkuji, rád vás znovu vidím. Vzpomínám si na diskuzi, kterou jsme vedli před eh, několika lety v Oslu. Rád bych se zeptal, na otázku spojení bezpečnostní politiky a Brexitu. V jednáních musíme najít eh, způsob, eh, jak se dohodnout se Spojeným královstvím na bezpečnostní politice, především po pesku. Jak můžeme vyzvat eh, Spojené království, aby se účastnilo misí, projektů, výběrových řízení a tak dále. Zajímalo by mě, jakým způsobem se na to díváte vy, protože vy budete mít podobnou situaci, kdy se Norsko může takovýchto záležitostí účastnit. Můžete nám poskytnout nějaké návrhy, jak bychom to mohli řešit? Jasné, že se nemůžete účastnit vedení, ale jak bychom měli zajistit to propojení, protože to je velmi důležité. Máme také na paměti to, že váš premiér před pár týdny řekl, když jsme jednali o Brexitu, že Británie nechce plnit, která nechce plnit povinnosti, které Norsko plní jako součást vnitřního trhu nemůže mít lepší podmínky než Norsko, takže můžete nám k tomu také poskytnout pár informací. Děkuji Elmare Broku a konečně pan Alois Peterle ze Slovenska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině, za vaše jasná a přátelská slova. Rád bych se s vámi podělil o to, že Nedávno jsem se zeptal politického kolegy se země, která je blíže k Bruselu než Norsko, jaký je postoj jeho země k Ukrajině. Tak eh, on mi řekl, Alojzi, to je od nás tak daleko. A já jsem potěšen, že nic není daleko Norsku, dokonce ani západní Balkán. I západní Balkán je ve vašem zájmu a já jsem potěšen tímto zájmem. Říkáte, že sdílíme hodnoty a geografii, geografický prostor. Byl bych rád, kdyby někdo jiný byl schopen tato slova vyslovit. Děkuji. Uh, Děkuji kolegům. Paní ministrině, jste připravena odpovědět na um, otázky? Chcete ještě udělat uh, poznámku? Já jsem před pár týdny jsem eh, navštívil eh, v Rukle eh, návštěvy a také Ruské jednotky jsou tam umístěny a to ukázalo nám opravdu vynikající spolupráci, to jsem tam mohl sledovat a jsme velice vděční za skutečně dobrou spolupráci mezi Norskem a NATO. Ale jak kolegové právě vyzdvihli, když vám tak naslouchám, tak zdá se, že Norsko je lepším členem Evropské unie než některé naše členské státy. Prosím. Děkuji. Pokusím se odpovědět co, na co nejvíce otázek Nejprve bych chtěla říci, vítám vás, vítám, zvu vás do Norska eh, v srpnu, bude nám stí vás tam moci hostit a myslím si, že ehm, je to velice eh, dobrý eh, čas ehm, jet i na sever. Ehm, jsem přesvědčena o tom, že to bude velice hezká cesta. A jsem také velice ráda, že, mm, na, že spolupráce s naší země i s NATO je velice dobrá. Ehm, se zeměmi, jako je eh, Litva. Eh, tady stojíme bok po boku, jako jsme už eh, to dělali po celá desetiletí v naší spolupráci. A je to něco, co ehm, činí naši spolupráci ještě hlubší a silnější. A já si myslím, že když se vrátíme k tomu bodu, o kterém hovořil Elmar Brock, v této oblasti hm, vidíme, že když Evropská unie zintenzivně eh, úsilí v eh, PESCO a jsou tady zvýšené eh, výdaje do obrany v mnoha zemích, tak to není, jak říkají mnozí lidé, jenom něco, co znamená postarat se lépe o naši vlastní bezpečnost. Jde tady o společnou bezpečnost, protože tady je vzájemné propojení na to a EU, o to jde. Hodnoty, které nás vzájemně propojují. A pokud bychom neměli tyto hodnoty, tak by bylo velice nepravděpodobné, že bychom vysílali naše vojáky do mezinárodních operací způsobem, jakým to děláme. Eh, jde o vzájemnou ochranu. Takže si myslím, že eh, to je mm, něco, co bychom měli eh, říct tyto hodnoty. První otázka tedy. Otázky pana Michala Galera. Jak k Brexitu, tak k Arktické radě. Ehm, jsem, myslím si, že spolupráce v Arktické radě funguje dobře se všemi zeměmi a všemi pozorovateli, kteří se účastní. Um, Eh, zůstalo to tak i v době po roce 2014. Myslím si, že bychom měli vyvinout úsilí, aby to tak zůstalo. Eh, vedly se určité diskuse o tom, jestli bychom eh, měli do Arktické rady eh, vzít další otázky eh, tvrdší bezpečnosti. Já bych byla trošku obezřetná, protože máme jiné organizace, které se zabývají bezpečnostními otázkami, tam je jejich přirozené místo, ale myslím si, že Arktická rada jako grémium pro spolupráci v tomto regionu mm, je natolik důležitá pro tolik zemí a regionů, že by mm, mělo být ponechána tak, jak je, protože funguje. A potřebujeme takovou to, takové organizace, kde věci fungují co se týče eh, zvýšených vojenských aktivit z Ruska na severu. Eh, tady pozorujeme dvě věci. Jedna z nich je znovu otevření ehm, Eh, našich základen, které byly zavřeny po celá desetiletí. Některé z nich, některé z nich eh, jsou určeny pro civilní účely, protože eh, je tady jenom řídká infrastruktura v tomto regionu, takže například ehm, ehm, tady musíte mít infrastrukturu pro některé námořní aktivity, pak některé jsou tady pro vojenské účely. A další věc, kterou pozorujeme, mm, je, jsou zvýšené aktivity a zvýšený takový taková struktura aktivit, vzorec aktivit, kterou pozorujeme v mnoha oblastech a nemusí to nutně být e, v severu, ale v oblasti Severního moře. Tady pozorujeme stále agresivnější chování. E, více se tady nalétává, jsou tady, tady zvýšená aktivita na moři, ale také nesmíme zapomínat na to, že to nejsou jenom vojenské prostředky. E, sledujeme také zvýšený, zvýšené aktivity Eh, co se týče eh, propagandy, eh, také spravedlské činnosti mm, a to je něco, co leží na srdci mnoha. Naše spravedlské jednotky nám podali mnoho posouzení, naposledy to bylo v březnu, kdy jsme dostali velice otevřené posouzení o situaci Ruska a Číny. Jejich, to bylo skutečně velkou výzvou pro nás i pro ostatní země. Šlo jejich spravodajskou činnost. Pan Kahn se ptal na ehm, Evropskou, Velkou Británii, která má soupit do... To nebylo téma, které by bylo the decisions made in the UK itself. Evropského hospodářského výboru. A když tak posloucháme, e, když jsme poslouchali projev z 2. března paní premiérky, tak ta jasně řekla, že vnitřní trh a celní unie e, budou ponechány. To znamená, to jsou dva důležité e, předpoklady a na, podle našeho názoru eh, jednotný trh eh, je skutečně důležitým, eh, důležitým kanálem, protože mm, tady můžeme posoudit situaci, jde o zahraniční podniky a jde o vypočitatelnost naší ekonomické situace. To je pro nás klíčové. A máme asi 80 expertů, kteří je, je, půjdou do Evropské eh, unie a do Evropské unie a velice rádi bychom se postarali o to, aby integrita jednotného trhu byla zachována. A to pro nás znamená hodně, znamená to také hodně pro ostatní země jej. A kde, co se týče eh, o něch eh, manželství mezi bratranci a sestřenicemi, to je otázka, kterou má na pořadu jednání vláda, zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí, ale je to diskuse a byla to diskuse, která probíhá už určitou dobu, kdy to skončí skončit. Kde to skončí, to vám říci nemohu, ale je to něco, co mm, eh, vede k větší, velké angažovanosti nejenom v Norsku, ale myslím si, že se o tom diskutuje i v jiných zemích. Dále, diskuse o spolupráci eh, v rámci CSDP a EU eh, e a NATO. Asi jsem už odpověděla na otázku týkající se e, ruských vojenských aktivit. Co se týče e, e, usnesení Rady bezpečnosti OSN, nejsem se úplně jistá. Ono je velice obtížné vynutit toto usnesení, vymáhat ho, protože tady to bude obtížný proces a teď se zdá, že Ehm, většina těchto eh, příměří, že to bylo jenom na několik hodin a jen málo koridorů bylo otevřeno. Ehm, eh, došlo jenom k menší evakuaci. Poslední čísla jsem viděla včera. Eh, měla jsem zástupce z OSN, který spolupracuje v Syrii a ten říkal, že je to asi 50 ehm, evakuací. To není, to by, jejich zapotřebí více. A teď je tady mnoho žen a dětí, které Eh, zůstali v těchto koridorech eh, a vlastně eh, by měli odejít ze východní koty, takže je to velice nepěkná situace. A můžeme mluvit jasným hlasem a žádat strany, aby dodržovali usnesení, protože musíme ukončit boje a musíme pomoci lidem v terénu. Dále eh, mírový proces na Blízkém východě a eh, aspekt související se vzděláváním. To je něco, na čem pracujeme hodně, také s UNRO. Takže teď mm, Tady máme posouzení, posouzení takových osnov mm, eh, pro různé úrovně a myslím si, že teď ta čtvrtá fáze byla ukončena teď eh, se eh, začíná od 5. a 11. Eh, třídy. Myslím si, že je to důležitá věc, které se musíme věnovat. Na obou stranách bychom se měli postarat o to, aby pro nejmenší děti, které chodí, jdou do školy, abychom aby ty strany jednotlivé žádným způsobem jak byl ten správný výraz, Najednou mě to napadlo. Tady by neměl být vyslán nějaký nenávistný signál vzájemný, protože máte-li malé děti, které eh, vyrůstají v tom, že eh, nenávidí a eh, vzájemně mezi nimi odhrávají nenávistné komunikace, tak bude na nejvíc obtížné, stále více obtížné tady zajistit trvalý mír v tomto regionu. K arktickému prostoru. Jeden ze zajímavých bodů, mm, eh, když se podíváme na klimatické změny v tomto prostoru, eh, Většina z toho má dopad eh, na arktický prostor, ale nepochází to odtud. Mm, má to dopad, který je vidět od samého začátku a to je taky mm, důvod, proč tady máme takovou laboratoř. Snažíme se dělat výzkum a nalezat způsob cesty, jak udělat prognózu toho, eh, co se může stát ve eh, zbytku světa v důsledku klimatických změn. A jak víte, tak od roku 1979 mm, máme, mm, prošetřujeme, prošetřujeme mm, e, e, situaci v oblasti e, plynu, jsou tady zranitelné oblasti, které jsou pro nás důležité. Jsou tu některé oblasti, které ještě nejsou otevřené pro vrty, protože jsou právě velmi citlivé, zranitelné, ale až začneme z vrty, tak to budeme dělat environmentálně velmi bezpečně jistým způsobem. Budeme v tom pokračovat. Myslíme si, že je to důležité, aby všechno, co děláme, když jde o těžbu eh, přírodních zdrojů eh, a hlavně když jde o obnovitelné zdroje, tak se musíme postarat o to, aby necházelo k nehodám a aby životní prostředí a eh, celé okolí nebylo postiženo více, než bude pro toto prostředí únosné. Dále otázka k Afrinu. Eh, já jsem měl eh, eh, pronáším projev v zahraniční politice v našem parlamentu každoročně a tady jsem vyslala jasný signál norská vláda se velice zajímá o míru aktivit, které podniká Turecko. A je na nejvíc důležité, abychom všem stranám připomínali, že jsou tady jistá pravidla vzájemná v otázce proporcionality. Toto

tady musí být dodržováno i e, humanitární, e, národní humanitární e, právo a to, co dělají také ostatní země tím, že vyzývají k obezřetnosti, to je velmi důležité. Všichni víme, že jsou tady výzvy v této oblasti, tak tomu bylo po dlouhé období a jsou tu také legitimní obavy týkající se bezpečnosti, ale všechno musí být děláno úměrným, proporčním způsobem a eskalace, kterou jsme zažili v posledních dnech, to nám dává podnět k obavám jenom, zcela jistě. A v posledních eh, třech nebo čtyřech dnech eh, eh, došlo ještě k větší, masivnější eskalaci. Elmar. Myslím si, že spolupráce v zahraniční politice, politice bezpečnosti byla vždycky pro nás důležitá a teď s novým nástrojem jako PESCO a Pedro a eh, IDP, tak teď hledáme nové cesty eh, spolupráce. Byli jsme propojeni s Evropskou agenturou pro bezpečnost po celá léta a myslím, že je to, jsme sedmým největším přispěvatelem a jsme velmi aktivním eh, partnerem v tomto grémiu. Ale zároveň bychom rádi našli cesty, jak být součástí projektu či tedy individuálních projektů PESCO musíme jenom vědět, jak se to eh, vyvíjí a do doby, než budeme mít jasnou představu o eh, směru, bude velice obtížné přesně říct, jaký druh spolupráce bychom si přáli. Ale to je něco, co mm, i předtím, ještě než vznikl PESCO, mm, tady jsme se snažili hledat způsoby, jak mm, intenzivně spolupracovat. Takže si myslíme, že je to zajímavé, ale zároveň jsme bezřetní, myslíme si, že musíme najít správnou dělbu práce mezi NATO a EU. Neměli bychom eh, duplikovat naše struktury. Podle mého názoru bychom měli se podívat na to, jestli jsou to úkoly, které by byly lepší pro EU a jiné zase, které by měla dělat eh, na to a pak by se na ně eh, mělo se spolupracovat tak, abychom se více postarali o naši bezpečnost. Jedna z věcí, kterou o které mluvíme, eh, jsem mluvila eh, s panem komisařem, naše účast eh, při přípravných akcích k výzkumu v oblasti obrany, tady toho se účastníme, myslím, že jsme jediná třetí země, která se tohoto účastní. A děláme to přes dohodu, ale v našem, pro náš průmysl obrany bude důležité, abychom se účastnili v průmyslového programu, protože eh, tady bude hodně zdrojů, které půjdou do výzkumu a eh, musíme z toho také mít možnost profitovat také v rámci průmyslového programu. To je také důležité, dosud jsme tady nenašli proto řešení. Mluvila jsem s nejrůznějšími zeměmi, komunikovali, budu komunikovat také s komisí, abychom našli správný způsob, jak toto vyřešit, protože by bylo toto velice zajímavé, ale eh, zároveň to bude relevantní i pro EU, abyste nás měli jako partnery, protože jsme partnery v EDA a také v přípravných aktivitách. A konečně myslím, že to byla spíš taková jen poznámka než otázka, ta se týkala Ukrajiny. Ráda bych potvrdila znovu, že to, co se děje v rámci spolupráce v EU, e, NATO a bilaterálně s Ukrajinou, tak to pro nás je velice důležité. Chceme e, povzbudit reformní proces, chceme e, se postarat o to, aby všechny věci, které se dějí eh, v východní Ukrajině, mm, eh, aby to bylo provázeno humanitární eh, pomocí, ale myslím si, že je velice důležité, abychom byli semknuti, co se týče našich hodnot. Mm, I když pozorují v mnoha případech, že je tady taková únava z Ukrajiny a přesto je velice důležité, abychom i nadále pokračovali a abychom zajistili, že ten signál, to poselství bude velice jasné, protože to je porušování mezinárodního práva práva a proto eh, podnikáme restriktivní opatření a proto eh, také podporujeme eh, v této obtížné situaci Ukrajinu. Děkuji vám. Thank you, minister. Děkuji, paní ministrině. Další otázky, poznámky, připomínky z vaší strany. Není tomu tak? Takže jménem výboru pro zahraniční záležitosti bych vám rád poděkoval Přeju vám úspěšný den v Bruselu. Slyšeli jsme, že politická situace v Norsku byla dnes dopoledne trochu vzrušující, ale když jste přistála v Bruselu, tak už jste věděla, zda vláda prošla hlasováním o důvěře, takže já tím ukončuji tuto část a prosím pokračujte v dobré spolupráci s Evropskou unii. Myslím, že to byla skvělá výměna názorů a celý výbor vám přeje vše nejlepší a hodně úspěchu. Děkuji a děkuji za to, že jste mě pozvali. So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, pokračujeme v zasedání výboru AFET. Teď bych rád eh, přivítal prvního místo předsedu vlády a ministra zahraničí Kosova, pana Bedžeta Pacoliho. Doufám, že jsem to vyslovil dobře, pan Bedžet Pacoli. Pane ministře, vítejte ve výboru AFED Evropského parlamentu. Je pro nás eh, velkým potěšením, že vás zde mohu přivítat. Vítám se samozřejmě také Bernarda Nikaje, velvyslance Kosova v Bruselu, který je častým hostem Evropského parlamentu. Pane ministře, na úvod. Západní Balkán nás velmi zaměstnává v tomto výboru. Někteří kolegové, včetně zpravodaje pro Kosova Igora Šoltese, věnují největší část své práce právě západnímu parlamentu, západnímu tedy Balkánu. Evropský parlament přikládá velký význam transformačnímu procesu celého regionu. Evropský parlament eh, říká, že je důležitý inkluzivní proces, aby všechny země, všech šest zemí tohoto regionu pracovali na tomto procesu, který by byl přizpůsoben jejich potřebám. Kosovo je součástí procesu rozšíření a my ho podporujeme na jeho cestě do evropského společenství, do Evropské unie. Pane ministře, strategie pro západní Balkán, který, kterou předložila eh, Evropská unie před několika týdny, vysílá střízlivý signál, který odráží fakt, že musíme vynaložit větší úsilí, abychom přinesli pozitivní změnu do regionu a do Kosova. Pane ministře, vy jste vstoupil do politiky ze soukromého sektoru a přestože máme různé cíle, nebo přestože biznes a politika má různé cíle, tak eh, některé způsoby jednání jsou eh, velmi podobné. V politice i v biznesu dáváme přednost důvěryhodným eh, a předvídatelným partnerům. Evropská unie je vaším partnerem, je kritická, ale zároveň vaše zemi také podporuje. Pane ministře, Pohovořte o výzvách ve vaší zemi, o tom, jak je řešíte a co potřebujete, aby se ty věci vyřešily. Nás zajímají především následující věci. Konečné kroky směrem k liberalizaci víz, které předchází ratifikace demargační dohody s Černou horou, opatření k boji proti korupci, organizovanému zločinu a radikalizaci ve vaší země a v neposlední řadě spravedlnost a smíření. pro práci specializovaných eh, senátů a samozřejmě dialog eh, Bělehrad-Priština, který by měl vést eh, k právně závazné dohodě. Takže to je spousta věcí, takže teď máte slovo, jsme velmi rádi, že vás zde můžeme přivítat. Děkuji, pro mě je potěšením říci několik slov tomuto tak eh, významnému publiku. Já mám eh, svůj projev napsán. Mám tam také pár slov španělsky a pár slov německy. Skvěle. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem velmi poctěn, že mám tu příležitost k vám dnes hovořit. Dovolte mi nejprve, abych ocenil a vyjádřil vděčnost Kosova za trvalou podporu, kterou eh, mu poskytujete. Je to skutečnost, kterou je potřeba explicitně zdůraznit. Budoucnost Republiky Kosovo je v Evropské unii. Deset let po vyhlášení nezávislosti evropská a atlantská integrace jsou nejdůležitějším strategickým cílem naší společnosti. Jsme hrdí na to, že naše úsilí je zakotveno do silné evropské agendy. Naše instituce, naše ústava, naše zákony jsou evropské, založené na evropských hodnotách, které jsou zakotveny v naší společnosti a v zemi, kterou jsme za těchto deset let vybudovali. My plně jsme oddáni evropským závazkům, vaší práci tady a ve Štrasburku, té celé řadě důležitých usnesení. díky vaší přítomnosti na našem území. Máme tam eh, EULEX, eh, zástupce EU a další. Právě proto jsme toho názoru, že Evropská unie je součástí historie Kosova. Apeluji na vás, abyste dále pokračovali ve svém závazku pomáhat nám stejně jako ostatním zemím v regionu abychom mohli zajistit stabilitu, mír a prosperitu na západním Balkánu, která má vliv na celý kontinent. V západním Balkánu jsme teď na důležité křižovatce naší evropské cesty. Zveřejnění strategie Evropské unie pro západní Balkán, po kterém následovala cesta předsedy Junckera spolu s místopředsedkyní předsedkyní Mogherini a panem komisařem Hánem do regionu jasně ukazuje, že komise má o tento region velký zájem. Členské státy ale také zvyšují své úsilí v regionu. Bulharské předsednictví dělá ze západního Balkánu špičkovou prioritu pro summit v Sofii a také pro summit eh, v Londýně, který potvrdil ten důležitý signál, že občané západního Balkánu a jejich země mají věrohodnou evropskou perspektivu. V Kosovu je to tedy úzce propojeno s liberalizací. Musím hovořit o osvobození od vízové povinnosti, o této vízové liberalizaci. To je nejurgentnější téma na evropské agendě. Naši občané jsou jediní v celém regionu, kteří zatím ještě nemají bezvízový režim s Evropskou unii. Máme mladou, vzdělanou populaci, která je nadšená, ale dnes se cítí izolovaná. Je pro ně těžké vidět nějakou cestu vpřed. Dnes jim totiž schází základní právo, nemohou cestovat do Evropské unie, nemají tu svobodu. A to je důvod, jeden z důvodů, proč urgentně musíme překonat současnou situaci. Vyřešme dvě podmínky jednu po druhé. Nejdříve ratifikaci demarkační dohody s Černou horou. Toto už se tedy blíží k závěru. Měli jsme nešťastné komplikace kvůli vnitřní politice, ale teď už jsme na konci cesty. Doufáme, že demarkační dohoda bude ratifikována. S Černou horou, s Černou horou máme skvělý vztah. Jen pro vaši informaci. Pokud je o posilování boje proti organizovanému zločinu a korupce, korupci, tak tam jsme dosáhli přesvědčivého pokroku, máme nezávislou justici, žádáme vládu, aby zajistila dostatečné kapacity těmto institucím, aby mohly dodávat výsledky. Zároveň také máme relevantní přítomnost EU a informujeme o provedeném pokroku. Jak byla bude demarkace ratifikována, tak eh, budeme moci postoupit směrem k osvobození od vízové povinnosti. Víme, že to není jednorázová práce, je to věc, na které budeme dále pracovat eh, až do našeho vstoupení do Evropské unie i poté. V současné době máme poměrně dobrou trajektorii za sebou i před sebou, pokud jde o tu vízovou liberalizaci. Máme Máme asi 7 tisíc žadatelů o azyl, to je poměrně nízké číslo, nižší než v regionu, kde mají tedy třeba Albánie až Srbsko bezvízový styk a přitom mají větší počet žadatelů o azyl. Legislativní rámec byl alespoň částečně zaveden jako výsledek té vlny v roce 2015. Jsme teď vytvořili udržitelný systém, který neumožní příští nebo budoucí nárůst počtu nelegálních přistěhovalců. My doufáme, že v úzké spolupráci s Evropskou komisí, parlamentem a radou budeme schopni dát našim občanům možnost volně se pohybovat ještě letos. A pokud letos uděláte jen jednu věc, abyste nám pomohli, tak je to právě toto umožněte nám, aby se splnil sen všech obyvatel Kosova, abychom se cítili rovni našim sousedům, kteří se tomuto právu těší už řadu let. Teď dovolte, abych se vrátil více ze široká k evropské integraci. Kosovo i nadále pokračuje v implementaci reform podle asociační a stabilizační dohody. Letos se to ještě posílí díky nové dohodě, která umožní účast Kosova v programech EU. Nová strategie Komise pro západní Balkán posiluje také podporu naší země, abychom se ubírali směrem k dosažení tohoto cíle. Tato strategie nás velmi uspokojuje vzhledem k politickému tlaku na Evropskou unii, aby toho příliš mnoho neslibovala. Teď budeme realizovat strategii pro západní Balkán. Musím říci, že doufáme, že do budoucna se naše evropská perspektiva bude ještě posilovat. Kosovo rozhodně chce být kandidátskou zemí na vstup do Evropské unie co nejdříve. V Kosovu lidi očekávají jasnou perspektivu evropské integrace a rovného zacházení se všemi zeměmi západního Balkánu. To odstraní překážky, zvýší propojenost našeho regionu Někdy bohužel u některých věcí nejen stagnujeme, ale jsou zde tendence sklouzat, sklouzávat do minulosti, do té černé minulosti, třeba pokud jde o to, že se Srbsko vměšuje do našich interních záležitostí a snaží se podkopávat naše mezinárodní pozici. Srbsko vede kampaň vůči zemím, které nás uznali, aby nás eh, neuznali, anebo spochybňuje naše členství v mezinárodních organizacích. Je třeba se ještě zmínit o tom dialogu, který dohlíží na který dohlíží EU. Jedná se o dialog mezi Srbskem a Kosovem, který se teď blíží ke svému závěru. Máme tam také nález Kosovského ústavního soudu. My doufáme, že srbští, srbský protějšek bude ochoten um, implementovat dohodu v oblasti energetiky a že přestane blokovat členství Kosova v mezinárodních organizacích, jako je UNESCO a Interpol. Výsledkem tohoto dialogu musí být právně závazný díl, právně závazná dohoda pro normalizaci, aby se Kosovo mohlo dále ubírat cestou euroatlantické integrace. Ekonomika. Ekonomika Kosova roste asi o 4% v posledních třech letech velmi vážně podnikáme strukturální reformy, abychom zvyšovali konkurenceschopnost našeho hospodářství a začali využívat udržitelnější zdroje, dosáhli dlouhodobějšího růstu. Světová banka ve své zprávě uvádí, že pozice Kosova se zlepšila v posledním roce o 20 míst. Minulý rok ke konci roku jsme oznámili, že jsme dosáhli dohody o zahraniční investici do elektrárny. Je to jedna z největších dohod. Máme investora, který je v Kosovu a snaží se postavit elektrárnu na 450 MW a to je jedna z největších investic, největších zahraničních investic v Kosovu. Pokud jde o potenciál a příležitosti, tak není žádná pochybnost o tom, že Kosovo nabízí spoustu příležitostí, které ale nejsou dostatečně využívány a dostatečně rozvíjeny. Doufáme, že se tento potenciál do budoucna uvolní a nám to pomůže na naší cestě. Je nás šest nezávislých zemí v našem regionu. Všechny jsme liberální demokracie, které věnují velkou pozornost obchodu a potenciál do budoucna tady je. Bohužel strukturální a politické překážky pořád ještě přetrvávají a brání další ekonomické integraci. To je třeba vyřešit anebo odstranit, než budeme skutečně moci hovořit o skutečné regionální ekonomické oblasti. Kosovo je pro odstranění těchto překážek pro obchod a je pro regionální ekonomickou integraci, protože jsme přesvědčeni, že bližší ekonomické svazky v regionu nám mohou jenom pomoci naš, na naší cestě do Evropské unie. Ekonomická zájemná provázanost také napomůže další stabilitě a bezpečnosti našich občanů tím, že se zajistí propojení v celém regionu a také propojení s Evropskou unii. Jsme zaměřeni na to, abychom začlenili naši zemi do mezinárodního společenství a to jak cestou členství mezinárodních organizacích, tak také cestou uznání. V současné době Máme 116 uznání a pokračujeme v našem úsilí. Samozřejmě naší vrcholnou prioritou je, aby nás uznalo těch pět zbývajících zemí EU a je nám opravdu líto, že tyto postoje byly zatím ovlivňovány různými domácími postoji. My jsme už mnohokrát říkali jednu věc a já řeknu znovu. Kosovo je jedinečné a nemůže být srovnáno s žádným jiným historickým či současným případem. Konečně jsme museli vyhlásit naši nezávislost, protože to bylo jediné řešení, jak fyzicky přežít genocidu páchanou na naší populaci. Naše nezávislost je výsledkem řady jedinečných okolností. A proto je naše státnost nezvratná. Jsme hrdí na to, že nás uznává 23 evropských členských států. Uznání těch dalších pěti ještě posílí pozici EU vůči nám. Naše nezávislost není jednostranným aktem, je výsledkem závazku nejdůležitějších mezinárodních organizací jako OSN, NATO a je to také rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, podle kterého naše nezávislost neporušuje mezinárodní právo. Mezinárodní soudní dvůr také řekl, že nezávislost Kosova je sui generis a nemůže se použít jako precedens. Pokud jde o to, co nás čeká v Kosovu, budeme i nadále pracovat na zlepšení a konsolidaci naší mezinárodní pozice. Budeme se zaměřovat na zaměstnanost a na růst, protože to jsou priority které očekávají naši občané. Budeme pracovat také na reformě administrativy a efektivnějším právním státu. To je na vrcholu naší agendy. Zatím se také snažíme dořešit všechny přetrvávající bilaterální spory a dořešit všechny reformy, abychom se dostali do dalšího kroku v našem integračním procesu tím, že dosáhneme statutu kandidátské země na členství v EU někdy v blízké budoucnosti. Na naší cestě k zásadním reformám a k zlepšení životní úrovně našich občanů jsme doprovázeni, snažíme se plnit naše nejhlubější přání stát se členem Evropské unie. Kosovo se na to velmi těší. Všem těm, kteří jste s námi byli, já vám děkuji a výzva pokračuje. Bude to velmi zasloužené uznání vůči Kosovu, pokud eh, bude patřit do evropské rodiny národů. Děkuji. No, etc. děkuji, pane ministře Pacoli, a děkuji také za to, že jste nás oslovil v několika jazycích našich členských států. To je velmi chválihodné. Teď máme asi půl hodinku času na eh, diskuzi. Někteří kolegové už požádali o řečnický čas. Možná Eh, z důvodu, je to jako výjimka, eh, že začnu sám s několika otázkami. Pane mistře, eh, souhlasíte s tím, že uděláme takové kolo otázek a potom na ně můžete detailně odpovědět? Je to tak v pořádku, dobrá? Pane mistře, dovolte mi, abych začal tímto. Vy jste velice vášnivě hovořil o vízové liberalizaci. A víte, že přes určité obavy, které existují v našich členských státech, jsme připraveni poskytnout Kosovu jako poslední zemi e, v Evropské unii vízovou liberalizaci. Ale je tu jedna podmínka, a to je demarkační dohoda s Černou horou. A rád bych se vás zeptal, kdy? Kdy Eh, kosovské shromáždění konečně ukončí vyjednávání, kdy se konečně rozhodne o tomto eh, dohodě, o demar- eh, demarkační dohodě. Musím říct, že mm, nemnoho lidí v této místnosti dost dobře chápe, proč tato otázka nemůže být vyřešena ve vašem parlamentu. A Ehm, ehm, uvidíte, co pak dostáváte ehm, na oplátku a pravděpodobně to je nejdůležitější prvek kosovské politiky v eh, této době. Prostě tomu nerozumíme. A to poškozuje pověst Kosova. Kdy tedy kosovské shromáždění konečně rozhodne? Eh, pochopil jsem, že dnes eh, se v parlamentu znovu bude jednat. Možná byste nám mohl poskytnout pár detailních informací k tomuto. A druhá věc. My všichni v tomto výboru jsme si dobře vědomi eh, důležitosti eh, saské dohody, která byla dohodnuta před pěti lety. Eh, vy jste o tom hovořil krátce. Jedna důležitá část ehm, tohoto je, že se mluví o ustanovení eh, takové asociace, eh, jde o spolupráci mezi různými ehm, eh, regiony v Kosovu, ale dosud nedošlo žádnému významnému pokroku při mm, ustanovení této asociace ehm, mezi společenstvími. Mohli byste nám prosím říct, kde se nacházíte v tomto procesu a co Priština může udělat, aby se jste podstatě posunuli ku předu. Tak to jsou mé dvě otázky a pak bych rád předal slovo našim dvěma mm, eh, hlavním expertům v otázce Kosova. V našem výboru nejprve předseda eh, delegace pro Bosnu a Hercegovinu, to je pan Tonino Picola, ten je ze skupiny SD a je to Chorvat. Děkuji, pane předsedo pane, děkuji, pane ministře, vítám vás zase v Evropském parlamentu. Dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy jsme se setkali ve Štrasburku na čtvrtém setkání mezi stabilizační dohodě parlamentního výboru o stabilizační dohodě mezi EU a Kosovem. Jak si vzpomenete, tak poslanci tenkrát velmi detailní měli a plodnou diskuzi o celé řadě důležitých otázek, včetně provedení ukončení dohody o stabilizaci a šlo také o vývoj v kosovské ekonomice. Ratifikaci demarkační dohody, dále právní stát, e, dále nedávné vedení nedávných voleb, válečné zločiny a pak cesty k usmíření, e, k základní svobody, boj proti domácímu násilí a ochrana menšin. Rovněž e, jsme zaznamenali společně, že tento rok, v roce 2018, tento rok by mohl Eh, přinést nové eh, příležitosti pro vztahy Evropské unie se zeměmi západního Balkánu a zvláště Kosova. Ale bohužel eh, poprvé tady není žádné společné prohlášení o doporučení, které mohlo být schváleno. Eh, vzhledem k tomu, že tu je nedostatečná dohoda o otázce tzv. Eh, komor specializovaných a iniciativách, eh, které existují v kosovském zhromáždění. Pane ministře, jak nahlížíte na vývoj v této konkrétní otázce před pátým setkáním EU Kosovo, které se bude konat v druhé polovině roku 2018 v Kosovu? Děkuji vám a přeji vám vše dobré ve při vašem, hodně úspěchu ve vašem úsilí. Děkuji a teď můžeme přejít ke zpravodaji Kos- Kosovu. Pán kolega Ivo Šoltes je ze, od skupiny Zelených, Slovinec. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mi dal slovo, ehm, vážený eh, pane ministře. Mnozí z nás tady dnes mluví o demarkační Eh, ranční dohodě mezi eh, Černou horou a eh, boji proti organizovanému zločinu. A skutečně se těšíme na to, že od vás uslyšíme, kdybychom konečně mohli um, očekávat rozhodnutí, které by mohlo otevřít toto, tyto možnosti, příležitosti pro občany v Kosovu. Ale také jste zmínil, je to jedna z podmínek, které musí být naplněny eh, v boji proti korupci a organizovanému zločinu, ale teď se eh, víceméně soustředujeme na onen demarkační eh, proces. Čekáme už totiž dlouho na toto a jsem přesvědčen o tom, že musíte mm, postoupit, musíte zvážit, co dostanete na oplátku lidé Občané by byli velice vděční za nějakou iniciativu v vašem parlamentu, ale eh, Kosovo stojí eh, před určitými důležitými výzvami mm, do budoucna. Pan, jak řekl pan eh, kolega, mm, chtěl bych se zeptat, jaký je stav oficiální stanovisko eh, kosovských úřadů eh, vztahu k této takzvané komoře specialistů či expertů. My všichni víme, že eh, tato komora byla přemístěna do Denhagu, ale přesto hraje důležitou roli při posouzení o různé situace z minula, ale také jde o právní stát, demokracii a proto je veli, její práce velice e, důležitá e, pro oficiální aktéry a politiky, kteří by tuto specializovanou komoru e, chtěli podpořit tak, aby bylo možné s ní co nejvíce spolupracovat. Takže si myslím, že teď nastal klíčový okamžik pro Kosovo. A jsou tu časová, časové limity, stavící se k vízové liberalizaci, to je taky důležitý prvek, jak víte. Pokud to nebude dosaženo do konce tohoto roku, nebo letní přestávky, tak by to mohlo způsobit problém později i pro evropské instituce. až, eh, až toto, eh, tento proces eh, pak bude předložen, začlen do agendy. Tedy otázka vízové liberalizace a také demokrační dohoda a pak práce této specializované komory. Kosovské děkuji kolegu Šoltesovi. Máme ještě tři další řečníky na seznamu. Pan Petrle, pan Kukle, pan Kjučuk, Říkám to správně, dobrá, takže tito tři řečníci a pak dáme slovo panu ministru zahraničí. Alois Peterle, který je rovněž ze Slovenska a je členem EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu ministrovi eh, za prezentaci. Strávil jsem dost času v Kosovu nedávno. Byl jsem potěšen tím, že potrháváte aspekty stability do budoucna. A myslím si, že vnitřní stabilita Kosova je klíčová pro stabilitu celého regionu. Eh, myslím si, že tato otázka je velmi propojená s dialogem se Srbskem. A chci se tedy zeptat, Jakou dynamiku můžete předpovídat, když svážíme skutečnost, eh, že kosovská vláda je podporována Srbskalistan? Pamatuji si, eh, jaká byla situace, když se Slovensko blížilo eh, přístupovému procesu k Evropské unii. A tenkrát jsme vlastně soutěžili eh, sami se sebou a myslím si, že Kosovo se nachází ve stejné situaci jako všechny ostatní země, které si přejí mm, vstoupit do Evropské unie. A myslím si, že ta eh, rychlost hodně závisí na eh, rychlosti a kvalitě celého dialogu. Takže byl potěšen, kdybyste nám mohl k tomuto říct více. Děkuji. Děkuji Aloisi Petelemu. Další pan Kjučok je z liberální skupiny Bulhar. Ano, děkuji. Vážení kolegové, děkuji za to, že jste se dostavil sem do Evropského parlamentu. Děkuji jménem skupiny ALDE bych vás chtěl přivítat srdečně. A mm, děkuji, že jste se tak odhodlaně vyjadřovalo Kosovu, mluvil jste také eh, angažovaně o Evropě. Nebudu zmiňovat stejné věci, ale rád bych se vás zeptal, požádal, eh, zeptal na dvě konkrétní otázky. Jaký je váš názor na ekonomiku, protože jste jeden Eh, z nejlépe informovaných a velmi úspěšných eh, podnikatelů v Kosově, ale vůbec v celkovém regionu, což eh, neplatí pro všechny ostatní politiky v západní Balkáni. Myslím si, že to je mm, velice důležité. A druhá otázka. Jaké nové věci jste vnesl do Eh, kosovské diplomacie od chvíle, kdy jste byl jmenován. Podle mého názoru Kosovo je důležitou zemí s eh, silnou eh, evropskou, euroatlantickou mm, propojením v politice zahraniční, je s nejmladší mm, obyvatelstvem v Evropě. Tady bychom měli Um, um, zvolit velmi eh, celostní přístup ke Kosovu, um, co se týče této spolupráce evropské. Děkuji a konečně dávám slovo Edvardu Kukanovi. Ten je ze Slovenska také za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, pane ministře, vítám vás na výboru ehm, AFET. Pocházím ze země, která neuznává oficiálně nezávislost Kosovo, tedy ze Slovenska, ale jsem přítelem Kosova a myslím, že dále toto nemusím vysvětlovat. Co se týče této otázky, tak bych ehm, vás rád podpořil v tom, eh, se pokračovali v tom, čím jste započali. A sice eh, eh, je to určitě moudřejší strategie, než jen sedět a mluvit e, kriticky. My jsme neuznali oficiálně Kosovo, já jsem opoziční politik, ale vím, e, že máme korektní vztahy s Kosovem, e, vyměňujeme si parlamentní delegace a nevidíme tady žádnou další budoucnost Kosova ne, jinou než v Evropské unii a toto je klíčové, klíčový faktor. Všechny ostatní důležité otázky už byly zmíněny mými kolegy. Dále vízová liberalizace. Chtěl bych jednoduše říct, že Evropský parlament vždycky aktivně podporoval tuto liberalizaci, protože je to otázka, eh, která je důležitá pro eh, lidi, pro, ne pro nějaké instituce. A vy, a ti byli jasně diskriminováni. Toto je skutečnost a teď jsme rádi, že eh, toto se změní. A teď vás prosíme, abyste udělali poslední krok No, protože to pozdržujete. Teď už eh, je míč na vaší straně. Čím dříve to, se to udělá, tím lepší to bude pro vás a pro ehm, vaše eh, občany. Dále eh, stabilizační výbor pro ehm, stabilizaci asoci, asociační výbor. Ehm, byl jsem nepříjemně překvapen. Nebylo totiž možné eh, přijít s nějakými společnými doporučeními. V historii by tohoto parlamentu eh, se to třeba stávalo s Tureckem, že jsme nebyli schopni dosáhnout nějaké dohody. Dvakrát, třikrát se to stalo s Albánií. A teď eh, je ve stejné kategorii Kosovo, což není moc no, dobré. A otázka, která tady byla předložena a kdy dohodám, dohody nebylo možné dosáhnout, je důležitá. Eh, měli byste to takto vnímat, pro, tak to je to. Eh, pro, a čím dříve bude tato otázka pozitivně a konstruktivně vyřešena z vaší strany, tím hm, to bude lepší. Děkuji vám moc za vaše expoze. Bylo to vyčerpávající, zabýval jste se všemi otázkami, které před kterými stojíte. Všichni víme, že Kosovo má nejmladší obyvatele v celé Evropě, velmi dynamická populace a mm, jsem si jist, že si zaslouží skutečně evropskou budoucnost a jsme připraveni mm, vám poskytnout veškerou zbytnou podporu pro toto, ale měli byste dokončit své úkoly. Přeji vám k tomu hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji Edvardu Kukanovi a teď už nemám další řečníky na seznamu, takže pane ministře, mm, kolegové potrhli hlavní otázky, které eh, máme v tomto výboru eh, ve vztahu vaší zemi. Demarkační dohra s Černou horou. Eh, dál očekáváte, že budete pokračovat v boji proti korupci a organizovanému zločinu. A tak. Mm, práce eh, komor specializovaných, což je jeden z nástrojů, jak eh, tak, aby nastala eh, spravedlnost. Ještě k těm dvěma otázkám, které jsem já sám položil na začátku. Mohl byste prosím říct pár slov o tom, jestli nějaký pokrok byl učiněn ve vyšetřování vraždy pana Ivanče. Myslím si, že byste nám něco k tomuto mohl říct. A konečně zmínil jste se o tom, že je tu řada azylantů z Kosova, tedy že se zmenšil jejich počet, 7 eh, tisíc, tam myslím změnil, ano. A většina azylantů, žadatelů azyl z vaší země, měli jsme 70 tisíc. Eh, většinou to byli lidé, kteří byli v pohybu směrem na sever, eh, do mé domovské země Německo. Tedy ze 70 tisíc to kleslo na 7 tisíc, ale má otázka zní. Proč ehm, žadatelé o azyl, azyl z Kosova vůbec tady jsou? Eh, proč existují? Eh, vaše země je svobodná, je to, je to demokracie, je to bezpečná země, ehm, jako země původu. Proč lidé pořád žádají o azyl eh, v zemích EU? Jaký je váš názor na toto? A co dělá kosovská vláda pro to, aby kosovské občany eh, eh, podpořila v tom, aby nežádali o azyl v zemích jako je Německo, protože eh, nebudou mít absolutně žádnou šanci aby dostali tento statut, aby byl poskytnut azyl. Takže to byla řada otázek pane ministře, teď máte slovo. So, first of all, thank you very much. Všeho nejdříve děkuji, pane Kukane, dal jste mi trochu pozitivní energie já jsem dnes silnější. Ne, děkuji. Pane Mekalistre, začnu od Ivanoviče. Ivanovič byl můj přítel. To je vše. Znám ho od roku 2005. Povídali jsme si spolu, setkávali jsme se, někdy jsme spolu i večeřili. Znal jsem jeho rodinu. A je mi opravdu líto, že už není s námi. Ten den, kdy byl zabit, jsem myslel na to, co mi řekl v minulosti. Řekl, jednoho dne budu zabit. Byl prostě přesvědčen, že bude zabit. Pokud jste mu řekli, to není pravda. Kdo tě zabije? On řekl, určitě to nebudou Albánci, já jsem si tím jist. Já doufám, že ve velmi blízké budoucnosti budeme vědět jméno toho, kdo ho zabil. Nebylo to mezietnické střetnutí. Bylo to určitě mezi Srby. Mitrovici je to pořád na severu Mitrovice. Jako v 80. letech, tam se nic nezměnilo. Máme tam velmi omezený přístup, nemůžeme tam nic udělat v té části Kosova. Ta část Kosova musí být osvobozena. Ty říkám osvobozena, tak osvobozena od banditů z obou stran, nejenom tedy ze srbské strany, ale také musí být osvobozena od eh, albánských eh, banditů. Já, když jsem byl prezidentem, tak jsem třetí den vycestoval na sever a myslím, že jsem byl posledním, kdo tam byl na severu. Tam mě na cestě zastavili ženy a říkali, udělejte něco, protože my trpíme, protože tady máme bandity z obou stran. Mně je opravdu líto, co se stalo na severu, co se tam děje. Mi také líto toho, co se stalo Ivanovičovi, ale doufám, že budeme mít velmi brzy jméno vraha. O našich migrantech, nebo imigrantech tady, nebo emigrantech z Kosova. Já myslím, že každý ví, že Kosovo je demokratická země. Není tam žádný politický tlak na to, aby někdo odcházel z Kosova. Jediný problém tam je hospodářství. Hospodářství, protože my jsme zemí, která byla otevřená v 80. a 70. letech, možná také v první polovině 90. let. Lidé jsou velmi otevření velmi aktivní. Lidé se chtějí pohybovat, chtějí vytvářet budoucnost. A jsou tam uzavřeni jako v černé díře. A já chci připomenout, když jsme v roce 2008 vyhlásili nezávislost, tak od roku 2008 nešlo k, nedošlo k žádnému mezietnickému konfliktu v Kosovu. Takže jakmile dostaneme bezvízový styk, tak jsem si jist, že nikdo tady nebude žádat o azyl. To je pravda, protože jste viděli za války, že Kosované byli vyhnáni, možná milion lidí, ale vrátili se zpátky, měli příležitost zůstat na západě, měli šanci jít dále na západ, ale vrátili se. Ta mentalita je taková. A já věřím, že ve chvíli, kdy občané Kosova budou mít bezvízový styk, nikdy nebudou hledat někde azyl, nebudeme mít více žadatelů o azyl. Demarkace. Demarkace To bylo důležité řešit v parlamentu, aby se to ratifikovalo. Ne dnes, nebo včera, ale před třemi lety a my jsme to nezvládli. Měli jsme v té době velmi zvláštní konstelaci v parlamentu. Opozice byla vždycky 50 A dokonce i u těch vládních stran jsme měli poslance, u kterých jsme nevěděli, zda budou hlasovat nebo ne, takže šance byla prohlasovat to v roce 2015, ale nevyšlo to teď. Budeme mít také velké problémy, protože potřebujeme dvě třetiny poslanců, hlasy dvou třetin poslanců. A nebylo možné zatím tyto hlasy získat. posledních třech měsících na tom velmi tvrdě pracujeme. Před desíti dny bylo jasné, že k ratifikaci dojde, protože máme sliby od Srbské republiky, nebo měli jsme je, ale oni na poslední chvíli je stáhli, protože jsou silně pod vlivem Bělehradu. Možná, možná se mýlím, ale samozřejmě máme jiné ultra extremisty, kteří to blokují, kteří nikdy nebudou hlasovat pro tuto dohodu, ale ti jsou v opozici, nikdy nebudou v Kosovu u moci, protože lidé je nechtějí. Maximum hlasů je to, co mají teď, ještě navíc se rozdělili na dvě strany. A my doufáme, že ta umírněná strana podpoří Kosovo v důležitých věcech. Doufám, že ve čtyři hodiny dnes budeme mít dobré zprávy. Dnes ve čtyři hodiny, ano. Paslem, náš parlament se k tomu vysloví parlament zasedá. Měli bychom hlasovat, uvidíme. Ale jsem si jist, že v těchto dnech dojde k ratifikaci demarkační dohody. To tedy byla otázka pana Piculi. Otázka na ten zvláštní soud. Ano. Bylo to něco špatného. Měli jsme, dočkali jsme se zlého překvapení, protože ta iniciativa začala tedy v parlamentu destruktivním způsobem, kde získala velkou podporu, bylo to velmi riskantní. Já jsem byl v té době v Africe, dostal jsem tuto informaci a nařídil jsem svým poslancům, nebo tedy svým ministrům, aby odešli z vlády. Takže jsme ten problém prakticky vyřešili s velkým tlakem ze západu, také z Bruselu, z USA dnes mohu říci, že tento problém je vyřešen. Není to tedy u konce, ale doufám, že už se to někdy nedostane na náš stůl. Problém toho zvláštního senátu je tedy vyřešen, ale ostatní senáty musí začít pracovat, protože se o tom tak dlouho hovoří o tom západním senátu, o tom zvláštním senátu a nikdo v ně nemá důvěru. Musí jasně říci, že nemají žádný důkaz. Pravděpodobně žádné důkazy nenajdou o tom všem. V každém případě ta otázka je vyřešena. Pan Šoltes. Demarkace, víte, jak to je? Já jsem vám několikrát poslal informaci o situaci. Ten den, kdy jsem vám poslal tu informaci, věřte, že Tehdy to bylo opravdu velmi blízko, měli jsme slib od lista Srbska, ale oni se potom z toho stahli. Takže já doufám, že dnes už to je tedy opravdu na spadnutí. Pravděpodobně to bude dnes. K tomu zvláštnímu senátu já jsem si jist, že tato vláda už nebude muset tuto otázku řešit. Takže zvláštní senát může dělat svou práci. Uh, Mr. Peterle. Pan Peterle. Velmi dobře víte, jaká je situace, když musíte hovořit o nezávislosti v Kosovu ta situace je velmi, velmi těžká, protože naše ústava je velmi komplikovaná. A nikdy nebudeme mít dvě třetiny souhlas, protože všichni Srbové jsou prakticky proti všemu. Kdykoliv se hovoří o budování státu, nebo o otázkách důležitých pro Kosovo. Dialog. My víme, že budeme mít dialog se Srby, náš prezident ho připravuje a tentokrát ten dialog bude omezen v čase. My vedeme dialog se Srby už téměř 20 let. Měli bychom tedy je nějak časově omezit a budeme mít velmi specifická témata, o kterých s nimi chceme hovořit. A jsou to témata, která občané skutečně potřebují, protože my máme spoustu překážek v našem běžném životě se Srby, ale tento dialog vezme v úvahu dva fakty. Za prvé, že Kosovo existuje jako nezávislý stát a nikdo to nemůže ignorovat. A druhá věc je, že Srbsko je faktorem stability a každý to musí akceptovat. A na základě těchto dvou fakt musíme začít budovat svou budoucnost. To znamená společný život se Srby, nemůžeme stavět hranici mezi těmito dvěma populacemi, protože ta populace je smíšená, protože hodně Srbů, kteří žijí v Kosovu, mají rodinu v Srbsku a spousta Albánců v Srbs, žijících v Srbsku mají rodinu v Kosovu, takže musí každý den překračovat hranici a proto musíme zaručit lidem, investice do ekonomiky, protože pouze říct Srbům, uznejte nezávislost Kosova, tak to nikdy neudělají, ale pokud jim můžeme něco nabídnout, tak se nad tím pravděpodobně zamyslí. Protože na severu je to tak, že tam nemůžeme vlastně ničeho dosáhnout. Když tam přivezeme veškerou policii, tak to stejně k ničemu nepovede. Musíme něco udělat eh, ekonomicky, musíme posílit silné politické, tedy ekonomické vztahy mezi Kosovem a Srbskem. Já jsem se potkal teď s Dačevem a hovořili jsme o té myšlence. Hovořme o tom jihosrbském direktorátu v Ražce. Pracujme na vytvoření prostoru volného obchodu. A uvidíme, že se ta situace určitě dá změnit, protože nakonec to, co lidé potřebují, to je prostě bezpečnost, lepší příjem, lepší život. A to lidé na severu potřebují. Bezpečnost, lepší školy, větší příjmy a lepší životní úroveň. O hospodářské zóně jsem hovořil s panem Dačičem, A je to velmi zajímavé, já tam vidím šanci. Aniž bychom se dotkli svrchovanosti obou zemí, můžeme vytvořit něco, co může skutečně fungovat. A tento dialog musí být ukončen letos. A musíme mít mírovou smlouvu se Srbskem. Musíme s nimi mít smlouvu, která určí, že Srbsko musí uznat existenci Kosova, nemůže je ignorovat a Kosovo musí uznat zase fakt, že Srbsko existuje a že je naším důležitým partnerem. Hospodářství. Pane Kjučuku, Když jsem přišel do této vlády, byl jsem velmi spokojen, byl jsem přesvědčen, že dosáhneme spousty věcí, ale teď čelíme jiným prioritám. A jsme trošičku pomalí s našimi reformami. Ale určitě Kosovo reformy potřebuje. Potřebuje ekonomiku, která dosáhne růstu více než 8 Když to bude méně než 8 tak eh, vlastně neděláme nic pro naše obyvatelstvo, jen vyměňujeme peníze. Takže máme věci, na kterých můžeme pracovat. Volné zóny samozřejmě a zemědělství. Zemědělství to je oblast, kde má Kosovo velké šance, ale v budoucnosti potřebujeme něco jako Marshallův plán. A pracujeme na tom. Reformy na ministerstvu zahraničních věcí. Tady jsme vyměnili hodně velvyslanců. Eh, Benarety, ale přežiješ dobré zprávy. A pak od chvíle, kdy jsem já ve funkci eh, žádné odezvy na srbské provokace, mohu vám to zaručit, žádné reakce eh, eh, srbským provokacím. Viděli jsme, že to tak je lepší. Tak ehm, jde o to nereagovat na tyto provokace a každý, kdo si přeje přijet, přijít do Kosova, ehm, je kdykoliv eh, vítán. Tady mluvíme o politicích, mohou přijet a zase opustit naši zemi. My jsme k ním velmi zvořili. A je tu několik iniciativ na našem ministerstvu. Vytvořili jsme, vystavili jsme výbor pro podporu míru eh, na ministerstvu pro zahrani, zahraničí. To ne, nema, není, na co dělat se s dialogem, ale eh, jde tady o organizování různých koncertů, setkání. Eh, s, jsou to různé skupiny zájmové, které se setkávají a vidíme, že tady dosahujeme určitých výsledků. A pak vnitřního vývoje, tak jsou tu reformy na ministerstvu. A mohu říct, že ministerstvo zahraničí je proaktivní ministerstvo, velmi dynamické, proaktivní, ale pracujeme na tom velmi tvrdě. Pan Kukan. Děkuji vám velice eh, za vaše vysvětlení. Mohu vás ujistit, že nebudeme pracovat s pěti zeměmi, které, eh, to neznamená, že nebudeme spolupracovat s zeměmi, které neuznali Kosovo. Víme, že... Ne. Here was always supporting us, uh, polite with us, and Greece, uh, the... Nepřestaneme spolupracovat s těmito zeměmi. Myslíme si, že jednoho dne s těmito zeměmi nepřestaneme spolupracovat a e, myslím si, že opravdu můžeme počítat, můžete počítat s naším přátelstvím. E, Hodně věcí, které musíme udělat, e, pane McAllister. A je nás jenom málo, máme omezený počet, omezené možnosti, ale máme tady vůli. Pane Paculi, děkuji jménem eh, členů výboru A to bychom vám rádi poděkovali za to, že jste přijel do Bruselu. Oceněme vaši upřímnost této diskuzi. Myslím si, že si zasloužíte potlesk. Budeme se těšit eh, na budoucí výměny názoru a e, pak se nám možná, možná dostaneme dobré zprávy z Prištiny dnes odpoledne, ale dohoda demarkační doufejme, že bude eh, konečně odsouhlasena bude jí dosaženo. Byl by to pozitivní ehm, krok a určitě by to mnoho věcí zjednodušilo. Ještě jednou děkuji, eh, hezký den Bruselu a mm, budu se těšit, že vás zase eh, později přivítám na zasedání našeho výboru. Děkuji. Vážení kolegové, za pět minut budeme pokračovat. So. Tak, dámy a pánové, dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, bod číslo 16. Rád bych srdečně přivítal na našem zasedání eh, pana doktora Renát Mansura, eh, Research Fellow eh, afrického programu Shatton House. Děkuji vám za to, že jste přijal naše pozvání. A máme půl hodinku abychom si podiskutovali o hlavních závěrech studie eh, o eh, znovu vybudování iráckého státu, stabilizaci, řízení a eh, usmíření. Pan, pan doktor Mansure, vaše studie je dobře načasovaná. Ehm, Evropský parlament dal svůj souhlas ehm, k závěrům o dohodě o spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem. Ehm, pan Saifi, tady ho máme. Pan Sejfi, náš kolega, je zodpovědný za tuto složku. Když se podíváme, je tady více stran, které se angažovaly v tomto dlouhodobé, eh, v této, v tomto obnově a usmíření ve vaší zemi. AFE, delegace AFETu jela do Saudské Arábie, Kuwaitu a Iránu v minulém měsíci a když jsme byli eh, v Kuwaitu, tak se právě eh, konala konference o obnově Iráku a myslím, že jsme byli ve stejném hotelu tak jsme byli překvapeni, že jsme eh, narazili na pana komisaře Stylianise. Eh, tak a bez dalších prodlev máte slovo. Eh, kolegové, musím vás informovat o tom, že musíme naše setkání, zasedání ukončit do 12.30, 12.40. Máme přesně půl hodinky, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že mě dobře slyšíte. Ehm, deset minut budu hovořit, ehm, ehm, abychom si mohli podiskutovat, takže možná si pak vyposlechnu vaše otázky, které mi možná položíte, eh, protože, jak řekl pan McAllister, je tady možnost, jsou to příležitosti eh, teď eh, eh, a říkáme tomu období po ISIS, lidé tomu říkají po konfliktním období a mm, já se teda nerad používám těchto výrazů, ale hlavně proto, že jsme to už zažili předtím. Zajímavá věc z ehm, Iráku je, eh, že ehm, tak, jak jsme právě viděli, máme tyto cykly různé, ehm, něco se vybuduje a pak to selže. Takže já chci říct si toto. Otázka musí znít, jak se vyhnout stejným chybám, které jsme udělali. Když se podíváme na rok 2008-2009, tak jsme měli stejné hory, eh, ale eh, tenkrát, když se podíváme na Irák v době, dnes mluvíme o post období, jak se tomu vyhnout? Ehm, Time časopis ehm, eh, přišel s celou stránkou, byl tam interview a bylo řečeno, že Irak ještě neskončil, že tady je ehm, příležitost, můžeme se na to dívat s optimismem, ale zároveň velice obezřetným optimismem. Vracím se právě s, před měsícem, eh, jsem strávil hodně času v Bagdádu, eh, Musolu, kalkulu, kalkulu a v některých velice obtížných regionech. Snažil se pochopit, co se děje v centru, co se děje na periferiích a tak dále. Takže v té studii, kterou jsem napsal, hlavním argumentem, který jsem předložil, je, myslím, role Evropské unie, která musí eh, být taková, že se budou vybudovávat instituce a nebudou vznikat jen nějaké osobnosti. Eh, eh, vytváření státu vždycky je problematické. A historie to ukazuje, jak se pohnout od problému z minulosti. To podívám se na to na celém světě. Vždycky je to obtížné, když se snažíte vybudovat stát. A musíme se pohnout k institucím a to znamená přebudovat stát opravdu. Všechno ostatní eh, eh, závisí na tom, jak se vybudují instituce. Eh, je tady spousta věcí, které se odehrály roku 2003, mluvíme o klizovitě, to byl velký výraz. Ehm, OSN se velice na to tlačilo, ale co to znamená vlastně tato inkluzivita, inkluzivnost? Ehm, eh, sunité, eh, šíte, všichni mají být dáním eh, dohromady, ale pomůže to vytvořit stát a nebo vznikne nějaký nepřátelský systém, systém elit, ehm, který teď byl pochybněn občany Iráku samotného. Máme dále pokračovat v těchto ehm, legitimačních procesech top-down, když mluvíme o například usmíření, nebo když mluvíme o tom, že šíte, kurdové a sunité se že se budou eh, komunikovat zájemně, dávat dohromady a že budou sedět vedle sebe a pak se bude eh, říkat, že Irák je na té správné cestě, protože eh, větší mezery, tady jsou etnické otázky, ale velkou mezerou je mezera mezi elitou a občany Iráku. Usmíření, znovu usmíření musí vytvořit most přes tuto mezeru a já si myslím, že to jde za hranice identity. Tady se vyzývá Evropská unie a další mezinárodní aktéři, aby to podpořili tyto identity, kde Irák se snaží snaží se pohnout na této cestě. Od roku 2015 mm, byly tady protesty, mm, mm, pak protestanční kurdové, tady byly známé kurdské vůdce a vzájemné tenze. Takže se musíme oprostit od těchto narrativů, které jsme používali, na které jsme se spolehali v minulosti. A musíme se snažit neopakovat stejné chyby. Jinak se vrátíme tam, kde jsme byli. Eh, a klíčem k tomuto, k tomuto vytváření státu, jak nastínuje můj dokument, je vytvořit most mezi dlouhodobými a e, krátkodobými e, perspektivami. Když se e, podíváte na politiku v Iráku, tak vidíte veliký rozdíl mezi tím, co by mohly být krátkodobé eh, úvahy, eh, například eh, jak máme, jak vypadají volební procesy versus Irán, kde, když se podíváme na to, co se děje teď nebo příští rok, musíme se podívat na to, co se dělo podívat za, udá za 10 nebo 20 let. Takže můj dokument sleduje obojí. Způsoby, jak bychom mohli obě tyto oblasti dát dohromady. Jsou tu krátkodobé prostředky. Vrátil jsem se právě z Mosulu. Situace bezpečnostní tam je mm, teď dobrá, ale vidíte, že je tam spousta ozbrojených jednotek, nikdo neví, jak vypadají struktury, máte tam miny, je tam spousta, mm, je tam situace, která by mohla vést k tomu, že budete přemýšlet o tom, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Pak jsou jiné části Iráku, Kirkuk, Riala. Ehm, tady vidíte, že znovu objevují eh, ISIS, znovu se objevují konflikty. A jsou tu mm, mm, mm, další místa, kde máme potřebu zajistit bezpečnost. Ale zase řešení není jenom ehm, vytvářet instituce, ale eh, je, eh, znamená dostat je do struktury státní. Dále ty krátkodobější opatření znamená obnovit základní služby. V mnoha částech, těchto oblastech, to nejdůležitější, co je pro občany, není eh, to, eh, že se setkávají vůči osobnosti s ostatními eh, vůdci, ale že tito lidé mají, že tito lidé mají vodu, různé služby, že budou tito lidé schopni zastupovat a reagovat na jejich potřeby. A to je pro mě klíčové. Je to instituce, která legitimně bude zastupovat tyto lidi a bude reagovat na jejich potřeby základní. A Dále, když mluvíme o e, návratu vysídlených osob, IDPs, e, většina z nich, o kterých mluvíme, e, tady jde o pracovní místa, o peníze, o to, jak znovu obnovit jejich živobytí. To jsou některé klíčové podmínky, když se pokoušíme toto znovu obnovit. Zase je to dlouhá cesta, Eh, v souvislosti s vytvářením státu. Takže máme dlouhodobější potřeby, eh, ty jsou trošku komplikovanější, ale velice důležité, protože krátkodobější eh, vám přinášejí rychlé zisky a ty dlouhodobější opatření dneska například mm, slavíme nebo připomínáme si 15. výročí o invaze do Iráku. Teď v těchto dnech tenkrát občané v Evropské unii, když se na to podíváme, co se stalo před 15 let, Americké americká invaze, když se eh, eh, v roce 2018 spousta lidí mohla říct, to nebylo správné, ale tragédie, eh, tenkrát jsme se na to dívali z dlouhodobějšího hlediska. Takže které jsou další větší otázky? Mm, je to zdejní moci, to je další výraz, decentralizace. Ehm, koncepce eh, Iránu po roce 2003. Místní vlády a eh, společenství mohou lépe reagovat na potřeby si vlastních obyvatel než ústřední vláda. To proto, že ti, kteří obnovují, eh, obnovují irácký stát, většina z těchto lidí, ať už to byli šíité nebo kurčtí vůdci, mají dramatické vzpomínky toho, jak ten stát vypadal dříve. To znamená, oni ehm, vlastně vytvářejí slabý ehm, stát. Eh, mohli by eh, ztratit moc eh, ve prospěch ozbrojených jednotek, jako je ISIS. Takže klíčem tady je se zeptat, položit otázku, eh, jestli to jsou místní instituce, eh, nebo jak by eh, centrální vláda jako instituce mohla být schopna reagovat na potřeby od Basry po Mosul, po ostatní místa. Zjevně tady mm, nevolám po centralizaci, protože pořád je to ještě tabu mluvit tady o centralizaci v Iráku. Například federální vláda by se mělo říkat. To všechno se zakládá na těchto tabu, ale to jsou hovory, které musíme vést a myslím si, že to je jádrem některých otázek. Reforma bezpečnostního sektoru, velké téma, velmi důležité. V Iráku tady máte zvláště některá teritorie, ta spousta ozbrojených jednotek, které se objevily, některé to byly předtím, některé eh, přišly poté, po období ISIS. A tyto skupiny i nadále ještě mají své checkpointy legálně, ekonomicky, politicky eh, se infiltrují, někteří kandidují do voleb, některé z těchto skupin a tak se stávají součástí státu. Ovšem otázka teď není, nebo nejde o to, že tyto eh, odnatky se chtějí stát součástí státu jako takového, ale máte tady aktéry, které mohou hrát svou roli ve větších oblastech, takže mohou být součástí státních struktur a pak jsou to aktéři v nestátních oblastech. Takže ani nevíte, eh, nerozpoznáváte, co je stát, co není, protože tu není jednotný stát. Takže ti to eh, Ehm, ehm, například tady máme službu pro boje proti ehm, teroristickým jednotkám. Když premiér eh, se přišel do funkce, eh, tak přivedl do funkce své eh, lidi, byly tady velké námetky, protože vlastně to bylo neústavní rozhodnutí, ale teď už parlament schválil zákon, bylo to v listopadu roku 2016, který zásadně říká, že šitové jsou součástí těchto státních institucí, takže důležité bylo soustředit se na parlament, protože Eh, parlament byl důležitý. Bohužel jako máme dvě zkušenosti s parlamentem. Máme kurdistánské oblasti, eh, které se nesešly po dva roky, ale pak je irácký parlament, kde dochází k politizaci zájmu a vznikají určité kategorie a zase se vrátíme k, vrátíme k volební reformě. Jak, by se, jak se dostávají lidé do parlamentu? To je otázka, na kterou se Irák soustředuje a toto bude platit i pro další volby. Je to takové eh, dlouhodobá záležitost, tato volební reforma, institucionalizace celého procesu. A ne, Nemohl to zvládnout za 10 minut, ale myslím si, eh, že bychom mohli eh, dát příležitost položit otázky. Ale když to mám zhrnout, musíme opustit ty pasti, musí to vytváření státu top-down, ale buď se musíme pochopit, potřeby, tato legitimizace top-down eh, by mohla být eh, dopad na eh, společnost z krátkodobějšího hlediska, ale pak se nebudeme věnovat dlouhodobějším potřebám, o kterých jsem tady hovořil. Takže ehm, to je hlavní mé doporučení, pochopit místní dynamiku, spolupráce s institucemi a ehm, snažit se podpořit určité oblasti. Tímto teď ukončím své poznámky. Děkuji. Děkuji, pane Mansure, za vaši stručnou prezentaci. A teď eh, jako první má slovo paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla Nejprve bych chtěla poděkovat panu Mansurovi, zejména za to, že dnes přišel a za kvalitu jeho zprávy po územním eh, zlikvidování eh, ISISu v roce 2017 by rok 2018 měl být rokem rekonstrukce stabilního státu a smířeného státu v Iráku. Cíle stabilizace, zabezpečení, smíření, a rekonstrukce země jsou jeden celek a musí být řešeny souběžně. Stabilizace země může proběhnout pouze, pouze když se restrukturalizují policejní síly, zajistí se ty nejdůležitější služby a zaručí se inkluzivní vláda, reprezentativní jak na místní, tak na národní úrovni. Na na základě těchto mnoha hrozeb musí hrát EU prvořadou roli zveřejnění jednotné strategie a závazek evropských institucí a e, členských států na konferenci v únoru nyní musí se přeměnit v konkrétní činy pro tuto zemi. Je potřeba naléhavě jednat, obnovit, rekonstruovat infrastrukturu, vrátit e, uprchlíky do osvobozených území a zavést inkluzivní a reprezentativní lokální a národní vládu. Pokud dovolíte, pane Mansure, ráda bych vám položila dvě otázky, zejména ohledně doporučení, která jste učinil na konci vaší studie. Nejprve, jakou roli může konkrétně hrát EU při zavádění dialogu a nebo skutečně mediace mezi iráckými centrálními úřady a kurdskými lokálními orgány. A na druhé straně, co si myslíte o misi Evropské unie pro zabezpečení policejních složek? Jakou strategii bychom měli přijmout, aby se integrovaly paramily, paravojenské složky a rekonstruovaly policejní složky v rámci iráckého státu? Děkuji. Merci, Madame Saifi. Děkuji, paní Saifi. A další řečník. Mám zde jednu žádost za zelené. Pan Raimon. Raimon. Raimon, Österreicher. Raimon jsem Rakušák. Tu. Děkuji. Mám dvě poměrně specifické otázky, takže přejdu přímo k ním. Váš bod silný muž versus silné instituce. Vy jste nedal žádná doporučení, kdyby Evropská unie dávala doporučení, znamenalo by to zaujmout stranu, nějakou stranu, to není vaše práce, to je moje práce, lidé jsou spíše pro silné instituce, ne pro silné muže, silné osoby, ne tedy návrat k autoritářskému režimu. Jaká by byla podle vás strategie, kterou by se měli evropští politici řídit? Co by mohli udělat eh, v terénu? Jaké možnosti máme? Druhá otázka se týká Kurdistánu. Váš dokument nezasazuje otázku iráckých eh, Kurdů do širšího obrazu toho, co se děje v Turecku a v Sýrii. Myslíte si, že vliv eh, na iráckou interní politiku je tak slabý nebo není tak silný, abychom se tedy nestarali o ten širší obrázek, když hovoříme o kurdské otázce. Děkuji. Děkuji. Další otázku má pan Koso. Děkuji. Děkuji, pane Mansure. Já jsem měl řadu otázek, eh, třeba jaká je vztah, vztah mezi bagdátskou vládou a vládou Kurdistánu po tom referendu o nezávislosti. Také bych chtěl, abyste nám něco řekl o, té, o tom znovu objevení ISIS, jak jste o něm hovořil. A také by mě zajímalo, zda současná vláda pochopila alespoň, nebo vyvodila důsledky z toho, že není možno ponechat stranou nebo mimo rozpočet. A teď navazuji na to, co se tam dělo, ty revolty z roku 2011, 2010. Tehdy vlastně vznikl Daesh. A potom role Turecka a Iránu. Děkuji. Gracias. Děkuji. Ještě nějaké další poznámky? Není tomu tak. Takže tři řečníci, kolo otázek, takže ještě jednou máte slovo. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Začnu paní Saifi. První otázka je, v tom dokumentu zdůrazňuje určité chyby. Vztah mezi Bagdádem je velmi důležitý. Pokud o kurdskou otázku, nedávno byly otevřena, byla otevřena letiště, bylo přijato rozhodnutí. Referetum většinu lidí vnímá jako chybu v současné době. Já tedy hovořím o tom pragmatickém nacionalistickém hnutí versus nacionalistické hnutí a dlouho se kurdové řídili pragmatickým přístupem ve vztahu s centrální vládou. V roce 2005 kurdové chtěli mít nejsilnější lidi v Bagdádu. Tam byli takový jako Batem Saleh, který byl vicepremiérem a tak dále. Byli tam opravdu velmi silní lidé, protože ti mohli ovlivňovat budování státu zevnitř. Ale od té doby zejména v roce 2014, ale už i chvíli předtím, zjistili nebo se rozhodli, že to zvládnou bez Bagdádu. Takže teď si uvědomili ale, že s Bagdádem musí jednat a v rámci KDP a PUK jsou lidé, kteří si to uvědomili. Z perspektivy iráckého premiéra je zde spousta různých věcí, které musí vzít úvahu. Když dává platy Kurdům, co se stane s těmi, kteří jsou v Basře? Co se stane se sunity? Takže tam byl určitý element eh, snaha potrestat eh, za referendum, také snaha posílit vlastní důvěryhodnost eh, s ohledem na příští volby ale je také těžké udělat to pro celý Irák. A když chcete obnovit celý Irák, tak na co se máte zaměřit? A to musí být také zodpovědnost kurdských lídrů, aby se vrátili k tomu pragmatismu, který zastávali předtím. Ale zlatá doba kurdu, kdy mohli vyvážet své vlastní produkty, svou vlastní ropu, kdy měli otevřené uh, své letiště a tak dále, to je u konce. Alespoň tedy prozatím. Takže si myslím, že je těžké teď přesvědčit kurské lídry, aby se vrátili do Bagdádu. Myslím, že se poučili z toho, co se stalo po referendu. A to také navazuje na otázku Iránu, protože hned po referendu zde byla taková snaha jít proti Iránu, protože to je ten zlý, ta špatná strana, ale rychle si uvědomili, že je třeba s Iránem pracovat a většina aktérů s Irákem, z Iráku bude muset spolupracovat s Iránem. Prostě pokud s ním nespolupracujete, tak prohráváte. Je to velký soused, významný stát. Pokud jde o Háčišávýho a bezpečnostní sektora jeho reformu, to je velký problém. Integrace nenastane. Já si vzpomínám, že jsem před eh, několika lety hovořil s jejich lídry a oni byli ochotni vysvětlit, jak, jak se chtějí integrovat. Ale po listopadu 2016 se teď vnímají jako to, co říká zákon. Nezávislá bezpečnostní ozbrojená síla pod úřadem premiéra. Ovšem, ti by měli spadat pod ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany. Ovšem, pokud jde o protiteroristické složky, tak ty spadají pod premiéra, takže oni sami jsou vlastně takovou šedou zónou. Byla to nejoslabovanější síla v boji proti ISIS. A teď říkají, podívejte se na ně, my můžeme také takto vypadat. Takže je třeba reformovat obraný sektor. Oni nepůjdou ani pod ministerstvo obrany, ani pod ministerstvo vnitra, takže co se s tím dá udělat? Jak se pomalu předsunout od té nutnosti mít takovéto ozbrojené složky? Když jsem s nimi hovořil před několika dny, před několika týdny, tak říkali, my zastupujeme Iráka lépe než armáda, lépe než jakákoliv jiná instituce. Máme jezidy, máme další skupiny a chtějí dělat eh, čím dál více věcí, kontrolovat hranice a tak dále. Takže my se musíme posunout k seriózní diskuzi a nesmíme pouze ignorovat realitu v terénu a doufat, že se to nějak změní. To je věc, kde je třeba tedy budovat společnost, budovat stát tak, aby zde nebyla potřeba těchto ozbrojených skupin. Silný muž versus silné instituce. Všichni samozřejmě doufáme v silné instituce. Ale když lidé hovoří o tom, proč tady je ta rostoucí potřeba mít někoho takového, jako byl Sadám, aby se někdo takový vrátil. Nebyl to Sadám jako takový, ale Sadám byl institucí, takže potřebujete podporovat ne osobnosti, jako jsem říkal, na úvodu, ale je třeba podporovat instituce. Bohužel to rozdělení pravomocí se musí přesunout zase zpátky. Premiér Iráku o to má velký zájem. Státní aktéři, nestátní aktéři, hybridní aktéři, všichni mají pravomoc. A teď je třeba vrátit tuto pravomoc institucím, odebrat i osobnostem, aby to tedy bylo opět v rukou institucí. Pokud je Kurdistán, tak KDP především měla vždycky dobré vztahy s tureckou vládou především na základě ekonomiky a obchodu. A teď mají velký problém s PKK jako takovou. Takže myšlenka velkého Kurdistánu byla do určité míry trochu přehrávána. Myslím, že jsou zde masivní kurdské problémy uvnitř PKK je aktivní také v Iráku, v části Sinžábu a v dalších oblastech PKK hraje svou roli. Já jsem hovořil o ISIS, té organizace. Je to sítě, která začala v Ambaru. Územně se potom přesunuli, přesunuli se do Mosadu, který se stal jejich eh, územím, jejich centrálou. Teď jsou odtamtud eh, vyhnáni, takže hledají nové zóny, nové oblasti. Jedná se o oblasti, které jsou třeba velkými ekonomickými huby. Tam si myslíme, že jde více o ekonomiku než o ideologii. To jsou ty oblasti, kde jsou různé oblasti federální policie, místní policie, je to tam chaotické. Tam máte každý den nové checkpointy, není jasné, jakým způsobem se pohybovat, takže stažení státu z těchto oblastí právě nahrává takovým skupinám, jako je ISIS, takže můžete přesunout z jednoho místa a oni se přesunou zase na jiné a to se právě děje a role Turecka a Iránu. Jak jsem říkal, Irán ten je hluboce propojen s iráckým státem. Možná je role Iránu trošičku přehrávána. Irán nechce Irák, aby skolaboval, chce, aby byl partnerem do určité míry, určitě mnohem slabším partnerem, ale přesto partnerem. Není možno provádět sektářské politiky jako takové, protože Irán nechce mít ISIS, ISIS na svých hranicích. Irán zároveň kontroluje různé eh, skupiny, různé substátní aktéry a bude i nadále mít vliv v Iráku, protože má dlouhodobý záměr, ne krátkodobý záměr. Eh, příklad toho referenda. Pár dní před referendem Spojené státy, Velká Británie a evropské země byly přesvědčeny, že prezident to nějak zruší nebo odloží. Takže jsme neměli žádný záložní plán pro případ, co se stane, když to neudělá. Irán těm aktorům rozuměl mnohem lépe, takže si udělal ten kontingenční plán mnohem dříve, ještě před referendem. Takže v říjnu minulého roku, když se USA snažili najednou rychle zahájit různé plány, tak Irán už ten plán měl a zahájil ho, protože oni jsou dlouhodobě zaměřeni na Irák a jsou schopni takto jednat. Turecko si myslím, že je teď hodně zaměstnáno v Syrii, také svými interními otázkami, ale eh, v některých oblastech také z KDP se snaží Turecko zachovat také svůj vliv, protože je to na jejich hranicích. Thank you. Mr. Mansour. Děkuji, Mansour. Ještě další otázky, poznámky? Není tomu tak. Tak vám poděkuji za to, že jste mezi nám přišel. Se, vidíme, v Londýně, děkuji, že přišel jste v Lond- z Londýna. A teď uzaví, ukončuji naše zasedání a budeme pokračovat v 14.30. A doufám, že místo předseda pan Kousu bude eh, schopen předsedat zasedání. To by bylo skvělé. Dobrá. Přeji vám hezkou obědovou přestávku.